Kolegové, děkuji. Kdybyste se všichni posadili už, abychom mohli začít se schůzí. Kolegové, děkuji. Chceme začít eh, včas, protože máme nabitý program a já bych ráda, abychom vše prošli včas. Takže na začátku bod 1 přijetí programu. Já bych vás chtěla upozornit na jeden přidaný bod na zítřejší hlasování. Hlasování zítra také budeme hlasovat o korigendu k nařízení o, Evrop, eh, o tom sboru Evropské dobrovolné humanitární pomoci, což je technická úprava pouze, protože jsme tam zapomněli něco do odstavce, takže o, o tom budete informováni, takže o tom také budeme hlasovat zítra, zítra ve tři hodiny. Můžete to akceptovat? Dobře, děkuji. Dobře, takže teď můžeme přejít k bodu 2, bod 2, tedy velice důležitý bod, protože jde o volbu nového třetího místo předsedy výboru. Jak víte, pan Kostas Kosogonos hm, odešel do jiného výboru a takže bych mu chtěla poděkovat a kdyby tedy GUE mu mohla poděkovat eh, za jeho činnost. Eh, děkuji tedy. A nyní přejdeme k volbě nového třetího místopředsedy. Než eh, tak to učiníme, tak jsem byla informována, že tady někteří náhradníci se nemohou zúčastnit a pan Murubik za pana Pongu to bude a paní Toyer za paní Fo Eli Takže to jsou další náhradníci, kteří nahradí tyto čtyři členy. Takže pokud tedy dojde na hlasování nakonec. A eh, pokud, budou, pokud zde jsou nějaký, nějací další náhradníci, tak dejte vědět sekretariátu, než zahájíme hlasování. Máme více než sedm členů, potřebujeme sedm členů, abychom byli usnášeni schopní, máme více než sedm členů, takže můžeme začít s nominacemi. Nominace na volbu třetího místo předsedy. Ne prvního, ale třetího. Já jsem udělala chybu na začátku, já mám nějaké jiné poznámky, takže třetí místo předseda. Chce někdo někoho nominovat? Děkuji, paní předsedkyně. Dobře, jakožto koordinátorka za GUE bych chtěla eh, představit pana Estelia Skologu, který je tady vedle mě, sedí a eh, já jsem přesvědčená, že jeho zkušenost jakožto eh, volečného zpravodaje, jako dokumentaristy sociálního života, tak to určitě nám přinese významné poznatky a znalosti. Já myslím, že jeho činnost určitě by byla velice eh, velice cená pro nás, pro všechny. Děkuji, takže máme tady nominaci za GUE, pan Kologul, Kologlu. Pan Kologlu. Ještě máme zde nějaká jiná jména? Pokud ne, takže hm, pane Kolognací, ano, děkuji, děkuji za tuto poctu. A ráda bych, abyste potvrdil, že jste mm, mm, řádným členem a že jste vyplnil i e, prohlášení o finančních zájmech, když jste se stal europoslancem. Ano. Takže vzhledem k tomu, že máme pouze jednoho kandidáta na tuto funkci, tak navrhuji, abychom místo hlasování, tak abychom pana Kologlu zvolili aklamací. Děkuji. So can we congr- Můžeme, mm, chcete k tomu něco říci? Možná mi můžete říct, jak se vyslovuje vaše jméno, abych to do budoucna říkala dobře. Myslím, že to práce bude snazší než výslovnost mého jména. Těším se na spolupráci s vámi. Je to jedna z věcí, kterou dobře znám, protože jsem, když byl jako zpravodaj toto téma a chci pomáhat rozvojovým zemím a výboru, aby se věci zlepšovaly. Děkuji, těším se na spolupráci a děkuji vám za eh, to podstup, Děkuji, že jste se že jste připraven eh, kandidovat na pozici prvního místo předsedy. Můžete uh, si sednout vedle nás na pódium. Děkujem. Dobře, kolegové, takže můžeme přejít k bodu 3. Uh, eh, schválení zápisu Eh, z posledních jednání a z posledních a z jednání z 9. března. Pokud máte nějaké námitky, prosím informujte sekretariát, nebo pokud nebudou připomínky do konce schůze, eh, zápis bude považován za přijatý k bodu 4. Přijetí rozhodnutí doporučení koordinátoru. Vy jste dostali návrh rozhodnutí koordinátoru z 24. února. Pokud máte nějaké připomínky, Informujte prosím sekretariát, pokud nedostaneme žádné připomínky do konce schůze, budou, bude považován za schválený. Děkuji. Můžeme přejít k bodu 5. Oznámení předsedy. Já mám jenom jedno oznámení a to je zítra um, ve tři hodin se bude hlasovat, takže prosím, zítra budeme hlasovat. Žádné další oznámení. Bod 6. Oznámení komise. Pan Craig McQuaid je tady. Máte nějaké oznámení, které chcete prezentovat? Děkuji. Eh, pane předsedo, já chci jenom oznámit, kdy bude, proběhne příští schůze kolegia eh, komise 22. 2. Eh, dubna v Bruselu této setkání má poskytnout informace o eh, FK a Africké unie. Proběhne, toto bude sedmé eh, zasedání tohoto typu kolegium bude um, spolu informovat o vývoji v situace, jako jsou klimatické změny, rozvojová agenda 2015 a tak dále. Po plenárním zasedání proběhnou eh, kola diskusí o míru bezpečnosti zemědělství, životním prostředí, výzkumu, migrace, mobilitě, investice, soukromém sektoru, infrastruktuře, eh, suroviny, demokracie, dobrá vlády a lidských práv. 21 členů kolegy, včetně předsedy pana Junkra, místo předsedy pana Timmermance a představitelky paní Morgariny a dalších, již potvrdili svoji účast. Za Africkou unii 9 z 10 komisařů indikovalo účast na tomto setkání. Děkuji. My máme Um, diskusi o Africe zítra na programu NAVKO a ta otázka společné unie EU e, e AVKO. Takže mm, za tuto informaci velice děkujeme. Můžeme přejít k bodu 7. Bod 7 je e, krize Ebola a zpráva pana Gorence, který vypracoval pracovní dokument o krize eboli, eh, následovat bude zpráva za několik týdnů, ale on si přál diskusy s vámi, aby měl eh, přehled o tom, jaká témata chce mm, zařadit do své skrámy k tomuto důležitému tématu. Takže Charles, předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Výbor mě svěřil zprávu o ebole a konkrétně o důsledcích, dlouhodobých důsledcích, které třeba vyvodit z této krize, která začala v březnu 2014. Dnes vám předložím pouze první úvahy, protože důsledky, jak jsem řekl, které třeba z toho vyvodit, musí být dlouhodobé, takže předtím, než tak učiním, tak jsem chtěl schromáždit maximum informací, než tedy navrhnu závěry, ty ještě vůbec nejsou definitivní. Dnes bych chtěl znát, vědět, jak to vidí členové tohoto výboru, to znamená, Eh, v těch závěrech, jakými hlavními eh, směry bych se měl ubírat. Je to dvou a půl stránkový dokument, eh, a kde tedy nastěňuji hlavní linie zprávy. Stručná historie. Krize s ebolou začala v roce 2014 ve třech zemích. Tři země, které patří mezi ty nejchudší na planetě. Stačí se podívat na zprávu, výroční zprávu programu OSN eh, o tom, jak se vyvíjí ukazatel blahobytu a zjistíte, že tyto tři země eh, jsou skutečně úplně na konci. A eh, délka života je nižší než 60 let, školní docházka je nižší než 4 roky a více než 80 obyvatel žije v extrémní chudobě. Eh, úroveň infrastruktury zdravotnictví je mm, jaksi úplně nerozvinutá, takže tyto tři země tudíž nejsou to nemají dostatečné kapacity, aby mohli čelit podobným krizím, takže nemůžeme proto zůstat lhostejní k jejich osudu. A druhý, druhá věc, kterou je třeba vyvodit z této situace, je, že od března do září nedošlo k velkému vývoji. Vlastně došlo k dvou věcem, které je třeba popsat. Za prvé pomalost reakce institucí. Zde bych chtěl tedy zdůraznit činnost Evropské unie, protože tady my jsme reagovali extrémně rychle. Paní Georgieva ta odblokovala první prostředky hned eh, druhý den po, eh, to, co, po té, co jsme dostali první informace. Z tohoto pohledu tedy nelze co vytýkat komisi. A teď pokud jde o Světovou organizaci eh, zdravotnictví, takže tady nelze, nelze říci, že byli příliš rychlí. Takže tam jim trvalo tři měsíce, než vůbec začali pracovat se slovem Ebola. Přišli jsme o tři měsíce. A v podstatě hm, Mezinárodní zdravotnická organizace by měla být eh, v první linii v takovýchto situacích. situacích. A pokud jde o členské státy samotné, eh, eh, které jsou všechny zároveň tedy členy EU i Světové zdravotnické organizace, tak zde bychom mohli Eh, eh, mohli bychom možná tedy eh, říci, že hlavně to byly průtahy ze strany zdravotnické organizace, proto došlo k průtahám i jinde. A možná, že tedy to bylo i pokud tomu, že jsme zde v parlamentu odhlasovali rezoluci, tak proto se začaly věci hýbat po třech měsících a to byla jedna z nejlepších rezolucí, které, se kterou jsem kdy vyjádřil souhlas. Skutečně výborně skoncipovaný text, relevantní, s návrhy, které byly zcela konkrétní, velice dobře popisovaly situaci a i eh, dobře popisovali, eh, jak reagovat na, toto, na tuto krizi. Také je třeba zdůraznit extrémní mobilizaci několika humanitárních sítí, především Červeného kříže a eh, lékařů bez hranice. Já jsem v neustálém kontaktu eh, s lékaři bez hranic, kteří tam byli od samého počátku a kteří neminuli žádnou e, příležitost, aby tedy neapelovali e, na mezinárodní scéně, s tím, že ale e, řada mezinárodních instancí zatím byla dost laxní k tomu, což e, je i důvodem, proč došlo k exponenciálnímu nárůstu eh, eboli a nakonec tedy mm, nedošlo k tomu nejhorším možnému scénáři eh, díky tomu, že jsme reagovali a otázka je, kdybychom byli bývali reagovali dříve, jaký by byl býval vývoj. Dále. My zde v parlamentu, my již v září jsme tomu dali všemu pozitivní impuls a samozřejmě tady ještě nejsme úplně na konci eh, našich snah. Když se podívám na situaci dnes, tak bych řekl, a tady se ptám vás, zdali se mnou souhlasíte, je to systémová krize na nejrůznějších úrovních. Na úrovně těch tří zemí, které trpí eh, eh, velice rozšířenou chudobou a trpí konflikty, které jim omezily možnosti rozvoje a také i trpěli těmi různými strukturálními plány. Mezinárodní společen, společenství se všemi institucemi, které do něj patří, tak eh, mají celou řadu věcí, za které by se měly omluvit, takže já bych zde chtěl apelovat na mezinárodní společenství, aby řešilo problémy těchto zemí. Zde je třeba řešit několik problémů, tedy my jako EU i mezinárodní společenství. Já pořád si myslím, že Evropská unie z 28 státy by měla lépe se koordinovat. V říjnu Evropská rada jmenovala pana Styliadise komisařem pro humanitární činnost EU mm, a koordinátorem evropské reakce s tím, že ale e, ten Eh, mandát je velice tady široký a pan Stylianides eh, v podstatě mohl být koordinátorem bez toho, aniž by musel k tomuto být jmenován Evropskou radou, protože to umožňuje smlouva. Umožňuje tu, tuto funkci, umožňuje a Lisabonská smlouva to umožňuje, dokonce i zdůrazňuje, že je nutné lépe koordinovat úsilí EU v humanitární činnosti a v rozvojové činnosti. Nicméně se domnívám, že pan Stylianides od doby, kdy je ve funkci, udělal vše, aby věci se pohnuly vpřed. První výsledky již jsou reálné, došlo na, nakonec k mobilizaci členských států také, což je něco, co, e, e, co splnilo naše očekávání. Je třeba ale si položit otázku, proč tady jsme byli tak pomalí a že zde existuje určité strukturální vakuum, které e, znemožnilo rychlou reakci. Asi víte, že v září Spojené státy rozhodly, že e, tam e, i nasadí vojenskou logistiku, tedy tisíce lůžek. A Evropská unie nebyla schopná vůbec podobného úsilí a především jsme tam byli přítomni prostřednictvím, sociální, prostřednictvím civilní společnosti, humanitárních sítí, některé členské státy také tam dělali obdivuhodné věci, ale nicméně zde, eh, eh, zde máme takovéto vakuum. Eh, my nejsme jako Evropská unie schopni jednat. Další bod, který by nás měl vést k hlubší úvaze, je, kdo má dělat co v případě inovací a výzkumu. Zde, v oblasti, co se týče eboli, tak to je epidemie, která se týká tří zemí a která v podstatě nikoho v Evropě nezajímá, protože v Evropě nebyly případy ani ve Španělsku, ani ve Spojeném království, ani v Německu. Hm, takže v podstatě všem je to jedno dokud u nás nezačnou umírat lidé, dokud se to týká pouze černochů v Černé Africe, tak to nikoho nezajímá. Kromě profesionálů, odborníků, některých politiků, kteří se snažili reagovat na tento problém, který jinak je ignorován. A také i to je také strukturální a systémová věc. Eh, kdo má, kdo má na starosti výzkum a inovace? Necháme to na trhu? Nebo hm, instituce, politici, tedy EU, také do toho mají vstupovat? Já si myslím, že tady to nemůžeme nechat pouze na trhu, i když bez trhu to nepůjde samozřejmě. My nevytvoříme nové kapacity eh, pro účel vývoje eh, eh, léků a vakcín, ale je třeba, aby zde došlo k určitému razantnějšímu plánování, aby politici řekli, vidíte, tady máme určité diagnózy, které nikoho nezajímají, ale zabíjejí spoustu lidí. Teď to bylo více než 10 tisíc mrtvých eh, při této ebolové krizi. Takže zde bych chtěl znát váš názor, vaše reakce a nadále se domnívám, že bychom měli eh, přijít s myšlenkou, že je třeba, aby na to reagoval trh, trh, trh, ale i politici, tedy Evropská unie. A já myslím, že Evropská unie přece je mm, tím, kdo nejvíce poskytuje prostředků, je tím, kdo se nejvíce angažuje. A, a zde ale samozřejmě pro náš výbor eh, je to příliš velké eh, sousto, takže bychom měli teď pracovat s tou myšlenkou, že eh, ano, že na to musí reagovat samozřejmě jak trh, tak i politici, vědci, odborníci a na druhé straně je třeba, abychom měli specializované orgány parlamentu, které se tím také budou zabývat eh, a případně, abychom se měli zprávu z vlastní iniciativy, ke které bychom se měli vyjádřit my jako náš výbor. Další věc. Na začátku krize v jednom interview eh, France Enter a Swiss Romand jsem řekl, že co bylo nejvíc, jak si, eh, kdo byl nejvíce, eh, co bylo nejvíce eh, relevantní, je reakce reakce a to především reakce humanitárních organizací, které byly schopny reagovat rychleji než politici. To je konstatování. A zde já myslím, že proti tomu nemůže nikdo nic namítat. Ale MSF eh, eh, mi sdělilo, to není na nás, abychom my na to reagovali. A mm, byl jsem za to kritizován tedy, ale nakonec jsme se pochopili. Já si myslím, že tady by mělo dojít k dělbě práce, ale přesto, když víme, že zde máme určité subjekty které, a organizace, které by mohly být extrémně efektivní, tak proč je nezapojit více? do hledání řešení. Takže je třeba proto vést dialog s nevládními organizacemi a s tím, že je třeba respektovat jejich nestranost a neutralitu. Vzhledem k takovéto situaci, kromě tedy humanitárních organizací, mm, tak ti ostatní měli dělat věci lépe. A takže z toho lze vyvodit tři, trojí ponaučení. Samozřejmě, všechno ale stojí určité peníze, všechno má ekonomické dopady a ekonomické dopady této krize. Ekonomické dopady jsou značné, to znamená na tyto tři chudé země, které teď se ocitly v recesi velké. A celé segmenty ekonomiky v podstatě byly opuštěny a neprobíhá tam žádná hospodářská činnost, což velice penalizuje tyto tři země. Za prvé, lidé eh, ne, nepracují, nemají příjmy, nemají čím se živit a nemají tedy peníze ani ti, kteří pracovali v daných sektorech, ani stát z toho nemá peníze. Takže třeba nastartovat ekonomiku s tím, že nastartování ekonomiky to nutně nebude reakce na tu extrémní chudobu. Takže ta naše reakce musí jít za rámec eh, pouhého oživování ekonomiky. Je třeba tedy zapojit všechny aktéry, a to především komisi. Já bych chtěl tady se obrátit na komisi s otázkou, zdali eh, pořád ty naše programy, které jsme vytvořili více než před rokem, zdali jsou pořád relevantní teď. Já bych chtěl znát názor komise v tomto. A toto všechno dává zcela zapravdu tří, eh, hlav, tří šéfům států těchto zemí, kteří před pár měsíci požadovali, aby se sešla konference na téma rekonstrukce těchto zemí po krizi s ebolou. A mm, závěrem bych řekl, že tato zpráva to bude apel na obecnou mobilizaci všichni by měli tedy se podívat eh, do svého svědomí a v žádném případě nepodlehnout cynickým výtkám, které často relativizují chování Evropy. Oscar Wilde řekl, cynik je ten, eh, eh, který zná cenu všeho, ale náklady ničeho. Uh, Děkuji, pane Gerens. Takže Mm, kolegové, prosím, vyjádřete se k některým bodům, které tady padly, než předám slovo. Eh, komisař poslal eh, včera dopis, který obsahuje aktualizaci eh, toho, co se děje a žádal o distribuci všem členům. Je to informace o konference z 3. března Eh, to, tam bylo prohlášení postižených zemí plus dalších lídrů z EU a světového společenství. Takže mm, to rozešleme kolegům, komisař bude v našem výboru 23. dubna, takže se dozvíme od něho víc. Mám tady eh, několik žádostí do diskuse. První je pan Šefla. Děkuji. Já gratuluji panu Gerencovi k jeho velice tvrdé práci a velice kongentní prezentaci. Já bych eh, se ho chtěl zeptat mm, na některé epidemiologické otázky. Možná má nějaké informace o eh, propustnosti bariéry mezi druhy. Do jaké míry je to problém u eboli? Do jaké míry to bylo možné překonání této bariéry? Druhá se týká kar- karantény. Jak byla efektivní? A strukturální otázky, jak efektivní byly místní orgány a také z epidemiologického hlediska karanténa celé oblasti, jak dlouho to může trvat, jsou tam stále nějaké um, zbývající elementy. Další věc je globalizace. V podstatě tato věc existuje už dlouho, staletí. Je to prostě něco, co eh, jsme nemohli očekávat, takže jak můžeme eh, čelit nepředvídatelnosti chorob. Jistě budou nové nemoci, nových i známých i neznámých chorob. Co můžeme dělat? Můžeme být aktivní ehm, tam, kde jsme byli reaktivní. Myslím, že ten reaktivní prvek nebyl nikdy dokonalý. Jedním cílem je pokud se nepletu, zajištění toho, aby to zůstalo omezeno na ten region a ne, stala se z toho pandemie. Vy jste zmínil ekonomickou dimenzi, výzkum, vývoj, to je důležité. A musíme ale jasně říci, že to je výzkum eh, jak si eh, obecný, nad který se těžko, na který se těžko hledá financování a také je otázka, do jaké míry tato choroba byla následkem bídy nebo jiných faktorů, jak je možné ji izolovat. To je něco, co bychom měli posoudit a měli bychom se zamyslet na obecnou mobilizaci. Já ještě jednou děkuji za tento pracovní dokument. Děkuji. Eh, Norbert Neuser. Klula Sanchez. Děkuji, Charlesy. Myslím si, že bylo dobré, že výbor svěřil zprávu právě tobě, protože ty si tady představili velice dobré názory na tuto věc a takové ty jasné linie, které jsou důležité, si nám dobře představil. A i způsob, jakým je vystavěna tvá zpráva, totiž že jsi skutečně zvolil systematický přístup, eh, pomocí kterého zpracováváš téma eboli a dopadů, to je správné. A hlavně tvůj dokument se soustředuje na to, že je třeba, abychom posílili zdravotní systémy ve všech těch třech zemích, kterých se to týká, tak aby každý občan této, těchto zemí měl přístup ke zdravotní péči. A já bych ještě připomněla na jisté události minulého roku. Tehdy jsme přece dobře věděli, že uh, krize eboly tady je, že nás ohrozuje, ale evropské instituce v době od takového dubna, května až do konce srpna, začátek září, celou tuto dobu potřebovali proto, aby vůbec nějak zareagovali. Možná to bylo částečně i tím, že probíhal volební boj, že parlament se nově utvářel, ale přesto musíme v budoucnosti být schopni mnohem rychleji zareagovat na takovéto krize. A v rámci krizi v eboli jsme, jak Charles to popsal správně, eh, měli krizi v rámci krize. A totiž mnoho lidí se stalo oběťmi krize eboli, aniž by onemocněli touto chorobou. Byli to lidé, kteří se chtěli svěřit do péče nemocnic a zdravotních center, ale v zásadě už tam nikdo nebyl. My jsme měli situaci, že v některých eh, nemocnicích eh, byl taková situace, že tu nemocnice byla v podstatě vedena pouze jedním lékařem, ten zemřel, což znamenalo, že potom i hned veškerý ostatní personál opustil takovouto nemocnici, což znamená, že máme celou řadu obětí, kteří nezemřeli či neonemocněli ebolou a nejsou registrovány pod, eh, v rámci obětí eboli. Toto ukazuje, jak důležité je celkově posílit zdravotní systémy v těchto zemích. Krize eboli ukazuje také, že co se týče diagnózy, izolačních možností, možností ošetřování, že v těchto všech oblastech jsou nedostatky a je třeba, aby tyto oblasti byly v budoucnu posíleny. Velká část lidí v těchto zemích eh, i nadále umírá na malárie, na další tropické hemoci, nebo také na to, že tam chybí pomoci nám při porodu. Krize s ebolou vlastně ochromila ekonomiku ve všech třech těchto zemích a důvěra v zdravotní péči, která by byla přístupná pro všechny. Toto by pomohlo znovu oživit eh, společenský život a také uvést, eh, pomalu znovu nastartovat ekonomiku. I když se nyní zejména soustředíme na obnovu, eh, na trvale udržitelnou rozvojovou pomoc a také na odstraňování strukturálních definit deficitů, což je správné. V této situaci nesmíme zapomínat, že epidemie a humanitární katastrofa, že ještě mm, stále trvají. Sice eh, nám eh, klesá stále číslo nakažených, ano, a také jsme doufali, že například Liberie bude moci říci, že už eh, Emola v této zemi není, ale není tomu tak. Znovu došlo k dalšímu nakazení, byl to, nakažení byl to jeden případ a my musíme v budoucnu zabránit tomu, aby dokázalo k obdobným případům. Musíme být na to připraveni. Země, které se týká, potřebují dlouhodobou podporu, zejména se, naše podpora musí se soustředit do, skutečně do oblasti zdravotnictví a přizpůsobit eh, naši podporu musíme těmto zemí. Týká se to například počtu medicínského personálu a lůžek v nemocnici. Pouze jedno číslo, které to vše jasně jak si ukazuje. Na 10 tisíc obyvatel je, jsou tam čtyři lůžka v nemocnici což se týká všech eh, onemocnění a tato situace je ve všech třech zemích. Lidé ovšem eh, v tomto regionu potřebují i nadále pomoc a také opatření, které se budou týkat přímo eboli. Tady je třeba si uvědomit roli výzkumu, je třeba, výzkum eh, posílit své úsilí. Víme toho stále příliš málo o infekci, o jejich rizicích a také o dlouhodobých dopadech eboli. Eh, potřebujeme tedy proto rychle možnost diagnózy, testy rychle, tak abychom pak eh, v samotných nemocnicích a zdravotnických zařízeních mohli relativně rychle izolovat onemocněné s ebolou od ostatních nemocných. A také nesmíme zapomínat na hygienu. To je například podpora při sanaci systému vody, zásobování vodou a zpracování odpadních vod. Dále musíme důsledně provádět pohřby, které bohužel často byly právě příčinou eh, vypuknutí onemocnění eboli. Musíme vyčerpat veškeré možnosti rozvojové pomoci. Naše opatření musí být komplexní a dlouhodobá. Máme tady dobrý přístup, který je popsán v dokumentu Charlesa ty národní programy, které máme společně s partnerskými zeměmi a pak na to eh, soustředíme naše financování, že toto je dohodná věc, ale musíme eh, ji kontrolovat, musíme zavést monitorování. To by je významné zejména pro Liberii, další zemi, protože ve všech těchto zemích jsou hygienické podmínky a systémy dodávek vody a zpracování odpadních vod. Tyto systémy nejsou jaksi v centru pozornosti mezinárodních programů a patří do národních programů. Všude, kde to pro nás bude možné, bychom měli předkládat obšírná hodnocení dopadu, měli bychom je podporovat, protože tato hodnocení dopadu nám mohou přesně ukázat, kde je třeba zvýšit naše úsilí tak, aby nakonec naše snahy nezůstaly marnými. A zcela jasně, ještě bych chtěla zcela jasně ukázat, že musíme skutečně velice děkovat občanům organizacím občanské společnosti, které rychle zareagovaly v této krizi, které nadále jsou velmi aktivní. Máme obrovský počet obětí ze strany lékařů, zdravotních sester a vůbec veškerého pečujícího personálu. Nesmíme na ně zapomínat. Oni jsou ti, těmi skutečnými hrdiny při boji se krizí ebolou. Myslím si, že jako EU jsme si vzali již naše poučení. Konference na začátku března byl skvělým příkladem pro toto a my ve výboru přijdeme s naším příspěvkem jednak s naší dobrou zprávou a pak také myslím tím, že uspořádáme cestu delegace do tohoto regionu eh, v době, až tady ta, eh, ta nejhorší krize s ebolou eh, do jisté míry pomine. Děkuji. To bude Proběhne tedy mise do západní Afriky eh, tohoto výboru do, eh, s cílem zjistit fakta. Děkuji paní Saventýny, nepřed stínový zpravodajové pak eh, Děkuji. Nejprve chci poděkovat panu Gerensovi za tuto zprávu a za práci která zatím stojí, je to dobrý dokument, jenom bychom chtěli zdůraznit jeden aspekt, kde bychom rádi, aby ten dokument o tom více se roz, rozepsal. Konkrétně téma eh, eh, vyšetřování. V případě eboli se ukázalo, jak patenty podkopávají přístup k, k k lékům v, roz, v rozvinutých zemích i v rozvojových. U nás ve Španělsku 4 tisíce eh, lidí zemřelo na žloutenku C, právě že neměli přístup k lékům. Takže to nám ukazuje, že stávající eh, eh, model je velice špatný. Pan Gerenc má dobrou větu, kde říká, že Eh, nemůže tedy to, ten výzkum eh, léku eh, pouze určovat trh, který bude určovat, co zkoumat a co ne. Do toho by měl vstupovat i stát. Mně se zdá, že Evropská unie a konkrétně parlament mají zde velkou příležitost právě teď, abychom začali navrhovat a prošetřovat nové cesty, kudy by se měl výzkum léku ubírat a mm, mm, tedy vyvíjet eh, eh, nové léky, a aby se to stalo tedy veřejným statkem. Tedy hm, mělo být o, i o veřejné investice. Takže tím bychom se měli ve zprávě také zabývat, jinak se nám ta zpráva zdá docela dobře. Dobrá, děkuji. Okay, thank you. Um, Judith Argentini. Thank you, Chair. Uh, Děkuji, pane předsedo. Včera... Děkuji, včera jsem navštívila školicí centrum uh, lékařů bez hranic v Amsterdamu, které uh, se nyní plně nevyužívá už protože oběti nebo počty obětí klesají, i když i když v Guineji se je každý den 18 nových obětí, 50 obětí v Sierra Leone, Liberie si myslela, že už eh, to skončilo, ale mají, měli eh, minulý týden jednu oběť. Takže lékaři bez hranic otevřeli eh, své školící centrum a aby bylo vidět, jak fungují. A řekli nám, že hodně center uh, již není tak um, vytížená a je možné, že vlastně ta pozornost se eh, obrátí jinam s tím, že se budou domnívat, že epidemie skončila a je po problému, ale ve skutečnosti to je nebezpečné. Tato epidemie boli se rozšířila e, mnohem rychleji, než tomu bylo při minulých e, případech této epidemie ve střední Africe. A to by mělo sloužit jako varování. Nevíme, zda ebola nebo jiná nemoc e, vypukne dříve nebo později a je klíč je důležité, když uvidíme, když počty nakažených budou klesat, tak abychom i nadále investovali do vakcín. Hmm. Eh, poslední nakažený v Liberii byl eh, nakažen spermi, spermatem. Ten muž měl být údajně vyléčen a vrátil se do běžného života, nakazil, myslím, ženu, ale nevím to jistě, a svým spermatem. Tedy není jasné, jak dlouho jste imunní po té, co jste považován za uh, eh, ústraveného. Takže skutečně e, je třeba tomu nadále věnovat pozornost. Další věc v Guineji e, proběhnou v říjnu nebo v listopadu volby, což je hrozné načasování, protože riziko nepokoje v zemi, která je stále zemí s nejvíce mm, nakaženými osobami týdně, tak to by mohlo vést k, zase k nárůstu e, počtu úmrtí. Takže i to bychom měli zvážit. Když Eh, prezident John, eh, prezidentka Johnson tady byla, tak zdůraznila to, že těsně před eh, vypuknutím eboli se ekonomika, rozpočet dostaly zpátky k růstu mm, ve srovnání s doby před občanskou válkou. Pak to samozřejmě pokleslo zase, investoři opustili zemi po tom vypuknutí té epidemie. Jak tedy obnovit ekonomiku, jak obnovit společnost po krizi? To je věc, která eh, již není otázkou humanitární pomoci, ale dlouhodobé rozvojové spolupráce. Mm, také eh, hrozí, že děti nebudou chodit do školy a eh, hrozí, že další generace nebude mít adekvátní vzdělání, jaké si zaslouží. Jsem připravena spolupracovat s panem Gerencem eh, a velice oceňuji práci, která byla odvedena do posud. Děkuji, máme tady čtyři řečníky, Enrique Guerrero jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu Gerencovi eh, eh, a nejenom za tento dokument, ale vůbec za celou jeho práci, eh, několika měsíční práci, kdy se věnuje ebole a za to, jak organizuje různé činnosti v parlamentu, za ta veškerá prohlášení do sdělovacích prostředků, za i to, jak apeluje na komisi a na další orgány, aby jednali eh, eh, ve věci této epidemie a i děkuji za celou tu práci, kterou realizoval, protože on vlastně zvedl hlas tohoto výboru na začátku. A já nemohu než souhlasit s tím politováním nad faktem, že eh, v podstatě tato věc se tak rozplynula ve veřejné mínění a mm, že Eh, že eh, skutečně eh, často tomu tak bývá s humanitárními pohromami nebo s podobnými rozvojovými problematikami. Tisíce lidí zemřelo v Africe, ale to v podstatě nevzbudilo zas tak velký mediální zájem. Eh, pouze, eh, co vzbudilo zájem, bylo těch deset nakažených osob eh, z EU či USA, což je další důkaz o tom, že mm, zde ta naše komunikační logika mm, jaksi znamená, že spíše jim jde o věci, které jsou spektakulární, než o reálné problémy. A samozřejmě eh, se jim zdá být vhodné, že se budeme zabývat pouze tím, co se dotýká nás a ne eh, tím, co se dotýká těch ostatních. Zde bych chtěl navázat na mm, jeden výraz, který on použil a mm, mm, i navázat tedy na španělský kontext, na otázku překladu eh, toho, co bylo řečeno, to citace Oscara Wilda o ceně a nákladech. Cena, kterou zaplatili africké země, tedy ty nakažené, nebo jejichž občané byli nakaženi, to je obrovská cena. Oni za to zaplatili morálně. Jsou zde celé populace, které jsou mm, jaksi úplně eh, rozbité, destruované. Mm, celé populace mm, bez toho, aniž by mohli žít na venkově tak, jak žili. Zcela se všechno změnilo, zpřevrátilo a zaplatili i ekonomickou cenu, jak jsme slyšeli. Jsou to země, které si vedly přiměřeně dobře vzhledem k problémům, které měly a nyní se ocitli v obrovské ekonomické depresi s tím, že eh, došlo k velkému omezení jejich hospodářské činnosti, nemluvě o cestovním ruchu a další typu činností. A také za to zaplatili i ve smyslu úmrtí. Ne, nejenom přímých úmrtí spojených s ebolou, ale i, jak řekl kolega Norbert, to bylo spojeno s dalšími diagnozami, nemocemi, o, o které se nemohli starat, tak jak se starali dříve, protože museli všechny prostředky věnovat ebole a nemohli se zabývat jinými nemocemi. Je třeba si připomenout, že máme asi 500 eh, lékařů a zdravotního personálu, kteří zemřeli při záchraně životu eh, osob nakaženým virem. To bychom si měli připomenout zde a jim bych měli vyjádřit jim velkou poctu. Tak jak i řekl Charles my jsme prvním dárcem, hlavním dárcem, neseme větší odpovědnost než ostatní a tak by to mělo pokračovat. Musíme i e, plnit tuto odpovědnost krátkodobě. Krátkodobě to znamená pomáhat v tom, abychom měli e, stav pacient nula, tedy nulový pacient, žádná infekce. A za druhé, e, je třeba, aby tyto země se vrátily do normálu, jak bych to nazval. To znamená, aby se tam vrátila hospodářská činnost, otevřely se školy, aby eh, fungovaly tak, jak mají zdravotnické služby. A za třetí, také i z krátkodobého pohledu, bychom měli pracovat na opatřeních bezpečnosti, hygieny, tak aby se zabránilo novým nákazám. Ze střednědobého pohledu tady asi je to jinak s tou cenou a náklady. Cena je to, co jsme zaplatili do posud. A náklady, to je to, co tyto země budou muset eh, do toho vložit do budoucna. A do budoucna ty náklady, které budou muset zaplatit, eh, ty jsou spojeny s tím, že se musí vzmoct a vytvořit si zdravotní systémy eh, zaměřené na prevenci, ne prevenci nejenom eboli, ale dalších nemocí, které, kterými trpí nebo které se mohou opět objevit. A zde my jako Evropská unie musíme jim poskytovat nadále pomoc. Myslím si, že to, co řekl to, co řekla Lola Sanchez, eh, řekla zcela správně. To znamená, eh, my jako rozvojové státy my si myslíme, že eh, jak si vždycky výzkum musí být rentabilní, ale zde bychom měli tedy teď diskutovat, eh, jak bychom to regulovali právě, abychom zabránili podobným humanitárním krizím spojených s chudobou i hm, spojených s tím, že eh, není možné zaplatit za určité léky. Proto je třeba asi zavést určitou regulaci, která by umožnila právě, abychom mohli rozhodovat v takovýchto urgentních situacích a nejenom jít tou logikou výpočtu ekonomické rentability. A zdali tedy podniky jsou ochotny nebo ne do toho jít. Je třeba, abychom eh, aby členské státy a veřejná moc v tom intervenovali A my jsme tady právě proto, abychom na to apelovali, abychom Eh, my jako parlament žádali, aby zde existovala podobná možná reakce v naléhavých situacích. Děkuji. tři další řečníci, paní Holbrum, Befera, předseda pan Venta, takže jako paní Holbrook, jako první Marie. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Görenci, děkuji vám velmi za skutečně výbornou analýzu, kterou máte ve svém dokumentu. A jeden z základních elementů je skutečně nedostatečné, jsou nedostatečné zdravotní systémy, které v těchto zemích byly již před krizí eboli. Norbert Neubel to říkal na 10 tisíc obyvatel, čtyři lůžka v nemocnici. A VHO hovoří o 20 třech zdravotních pracovnících na 10 tisíc obyvatel a v Sierra Leone máme 0,1 zdravotnického personálu na 10 tisíc obyvatel. Takže to je skutečně velký nedostatek. V Gíneji to byla jedna osoba na 10 tisíc obyvatel a v celé Liberii existovalo celkem 51 lékařů na více než 40 milion, 4 miliony obyvatel. Takže ten problém se zdravotním systémem tam byl skutečně již před krizí. Nyní se tento problém ještě zhoršil, protože mnoho lékařů a sestr se stalo obětmi eboli. Takže Nyní je velmi důležité, abychom se zaměřili právě na tuto oblast a souvisí to rovněž s prevencí. Pan Šepflin říkal, jakým způsobem zajistit prevenci. To můžeme zajistit tím, že tam budou funkční zdravotní systémy a skutečně to je, toto je vlastně oblast toho největšího problému a musíme tady něco učinit. Uh, Samozřejmě, hovořil jste tady o té rychlé, promiňte, o té pomalé reakci Evropské unie a také o tom, jak eh, mezinárodní pomoc přišla velmi pomalu. Na to musíme vždy myslet, tomu se musíme vždy vracet a je třeba se z toho zejména poučit. A pokud jsme nyní vlastně nedokázali poskytovat eh, celé měsíce dobrou koordinovanou pomoc jako Evropa, Trvalo to tak dlouho, než jsme konečně měli pana Stylianidise jakožto koordinátora, tak musíme z toho vyvodit závěr a musíme se poučit do budoucna, abychom měli již pro krize nějaký nástroj v budoucnosti. Je třeba, abychom tady měli někoho, kdo bude odpovědný za krize, když budeme předem vědět, že pokud dojde ke krizi, tak je to ta jistá osoba, ty, ten čen, jistý orgán, to jisté místo, které bude eh, jak si zajišťovat tu koordinaci za celou Evropu. A dále Eh, lékaři bez hranic říkali již v květnu, že pokud chceme pomoci rychle a adekvátně, tak je třeba využít v armádu, protože k tomu má prostě know-how, odpovídající lidi, dobře vyškolené a také vybavení. A i tady v budoucnosti musíme eh, jaksi být schopni mnohem rychleji takovéhoto prostředku použít. Já si myslím, že by bylo skutečně velmi hodné, abychom tady vlastně již naplánovali eh, armádu jako něco, co dokáže pomoci právě eh, v oblasti lékařské pomoci, ne tedy vždy pro nějaké vojenské intervence armádu využívat, ale i pro takové to cíle. Takže ještě, ještě jednou říkám, zareagovali jsme příliš pozdě. A nyní výzkum. Tady souhlasím s panem Görencem. Nemůžeme přenechat výzkum pouze zájmům farmaceutického průmyslu. Před vychází, když se podíváme na to, jak to vypadalo s prasečí chřipkou přes několik jedli, tam šlo o miliony vakcín, byl to obrovský trh. Ale tady šlo o několik tisíc. A tady není třeba tolik peněz, takže je třeba, aby výzkum se řídil podle potřeby a ne pouze podle potřeb trhu. A proto je důležité, aby tady v této oblasti byly použity veřejné peníze a aby prostě tady byl zásah eh, států. V opačném případě se nám nepodaří mít ten výzkum, který pak skutečně potřebujeme. A dále nevládní organizace. I zde si myslím, že potřebujeme velmi úzkou spolupráci. Tyto organizace jsou v těchto zemích dobře zakotveny, přímo na místě, působí tam, mají na místě, lokální partnerské organizace. A to jsou přesně ta místa, na které je možné se rychle obrátit, protože ty jsou schopny v případě krize zareagovat rychle a flexibilně. Pravděpodobně rychleji než veřejná pomoc a proto si myslím, že potřebujeme s nimi posílit spolupráci a měli bychom asi poněkud citlivěji zareagovat na to, když oni skutečně již jak si eh, hlásí, že dochází k problému, snaží se vyvolat poplach. Děkuji. Pana Vere, paní Ferreira. Děkuji, budu velice stručná, protože již kolegové se hodně vyjádřili detailně. Já zaprvé chci poděkovat panu Gerencovi a to nejenom za tu práci a za ty jeho úvahy, ale především za to, že mm, velice dobře eh, se zaměřil v této zprávě na rozvoj. To znamená, Eh, zaměřil se eh, dlouhodobě, eh, kromě těch sanitárních, naléhavých humanitárních otázkách, tak samozřejmě tady mm, my teď musíme tedy se na to podívat nejenom, jako, mm, ne, nejenom z pohledu taktického, ale strategického, to znamená mít určitou vizi a říci si, jakou máme vizi, tedy jaké jsou naše priority a pokud dovolíte, tak já si myslím, že právě bychom měli pracovat na těch strukturálních eh, mezerách, které existují a měli bychom přinést tedy politickou operativní reakci na evropské úrovni. Když hovoříme o Evropě, když hovoříme o tom, že jsme dárcem číslo jedna, tak je třeba si uvědomit, kdo dělá co a co děláme my, tedy Evropský parlament také. Také i teď jsme v takové mm, klíčové době, protože rok 2015 je rok rozvojový a je tedy to chvíle, abychom teď e, nejenom stanovili si udržitelné rozvojové cíle, ale také i cíle a ukazatele. Mm, a zde máme hodně e, linií, které třeba ještě určit. Neměli bychom pouze hovořit o veřejných službách, ale i o tom, že třeba e, tam e, jsou, e, jsou další dramata jako děti, opuštěné děti, anebo stigmatizace. Ještě bych chtěla mm, říci to, mm, jak naše kolegyně Aldente to zmínila, je třeba prohloubit i výzkum. To je teď chvíle zajímavá právě proto, abychom hovořili o know-how jako o společném statku, abychom si stanovili určité paradigmu, paradigma, jak tedy eh, se postavíme k otázce přístupu k patentům a eh, k lékům. Děkuji, pan Venta, potom pan Naut. Poté uzavřu, pan Venta. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat zpravodaji eh, za informaci o tom, co bychom měli dělat v budoucnu. Ebola je problém na mnoho desetiletí. I přes mnohé úspěchy stále um, s tím virem zápasíme. Ten vir zabíjí, aby přežil virus. Tady. Já chci poděkovat eh, zpravodaji za jeho přístup, protože vyhráváme bitvy, ale nikoli válku. Komunikace, mediální eh, vzdělání, to je důležité na, eh, také na lokální úrovni. Z důvodu nedostatečné komunikace s médií se tato médiích se tato nemoc vrací a já také souhlasím a to je zajímavé. Možná by bylo dobré eh, pomoci Afri- některým africkým zemím, aby si mm, vytvářeli své vlastní Mm, výzkumné eh, kapacity. My jsme hovořili o dostupnosti personálu. Nemluvím o eh, Červeném eh, kříži nebo organizaci Lékaři bez hranic, ale o lokálním zdravotnickém personálu. musíme si, musíme myslet také na prevenci. Ehm, než dám slovo komisi, tak pan Nat. Jeden z hříchů, který máme, je náš eurocentrismus. A myslet si, že my jsme eh, začátkem a koncem všeho a že jsme eh, ti, kteří jsou spasitelé, i ti, kteří nesou odpovědnost. Ano, my jsme eh, zodpovědní, ale ti se nachází i v těch dotčených státech. Ale často kvůli korupci, to je velký problém rozvojové pomoci, eh, tam tedy často to nejsou naše investice, ale je to korupce, takže mm, protože Eh, mm, druhé téma je třeba kulturní, které je tématem průřezovým. Kulturní téma také to závisí eh, ne na tom, jak my eh, západní jsme tam viděni jako nějak nějací anděle, spasitele, ne ale třeba to vidět i za odpovědnost těch lokálních subjektů a komunikačních prostředků. My si často myslíme, že v Africe není komunikace, ale tam eh, eh, tisk a především rozhlas jsou důležité a nesou tedy eh, velkou odpovědnost, protože rozhlas tam poslouchají všude. A často se stává, že vlastní kultura jako důsledek špatných informací vede k tomu, že se nejde do nemocnice, protože v nemocnicích lidé umírají. A v důsledku toho, a k tomu došlo během krize v ebole, nemocnice se považuje za, mis, za místo, kam radši nechodit, protože tam lidé umírají. To je pravda ale lidé tam umírají. <laughs> Proč? Protože tam přijdou až ve, v terminální fázi života. A potom to je jedna z skandálních odpovědností některých skandálních lídrů v Africe. A, no, já říkám, no, to vypadá jako sebemrskačství tady, ale my často eh, zde slyšíme prezidenta Jihoafrické republiky, který řekl, že eh, Eh, že kdybychom eh, bojovali proti, proti určitým eh, sexuálním praktikám, tak by tam nebyla AIDS, protože to je země, kde je velká koncentrace AIDS, takže to jsou skandální prohlášení. A zpráva pana Gerence není dobrá, je úžasná, je plná toho, co má být, je hluboká, řeší skutečně ty, ty citlivé body. A já nechci hm, Eh, tady být tím, který by apeloval na pokrok v farma, farmaceutickém průmyslu, ale často my máme takový trend, že jsme jaksi uspokojeni eh, sami se sebou a říkáme si, ano, vina je na farmaceutickém průmyslu, a, eh, ale Eh, často je to tak, že ano, tam se investuje pouze tehde, tam, kde eh, se eh, vydělávají zisky. No, tak to přece v každém průmyslu, v automobilovém průmyslu, také to u mobilních operátorů. Všichni investují pouze tehdy, když to mají zisky. Proto my bychom. Ano, bylo by dobré, kdyby kdyby eh, tedy samozřejmě eh, jak si eh, věnovali část svých zisků na tyto věci, ale nemůžeme jim vytýkat tu logiku té ziskovosti, rentability. A my často tedy hodně obvinujeme, kritizujeme farmaceutický průmysl, ale možná by bylo dobré, kdybychom také obvinili sami sebe, protože my jako politici máme tu možnost vytvářet mechanismy mm, tak, aby existovaly určité instituce, respektive ústavy, které budou zkoumat ty nemoci, kde ty léky nejsou rentabilní, kde to není rentabilní je mm, zkoumat. A to by, tam bychom měli investovat z našich vlastních prostředků a farmaceutický průmysl ten mm, mm, tedy investuje i do těch e, léčiv, které nejsou rentabilní, jako třeba byl případ AIDS. Tam začali investovat okamžitě, jakmile se ta nemoc tady objevila. Takže zde my bychom měli mít autentickou politiku, to znamená, abychom v Evropě toto financovali. My přece máme ty ekonomické i vědecké možnosti mít skutečná eh, evropské výzkumné ústavy, které by zkoumaly ty nerentabilní nemoci. A e, takže mm, samozřejmě to není, to jsou nerentabilní nemoci, ale velice rentabilní investovat do nemocí jako paludismus, což je nemoc, která nejenom se týká těch nemocných, ale ta se týká celé rodiny která musí pracovat proto, aby ten nemocný byl rentabilní. To je e, e, nemoc, která je strategicky důležitá. Tady nejenom hovořím tedy o nemocích jako ebola, já hovořím o tom, že Evropa by měla prohloubit své systémy a nejenom meditovat, ale měla by jednat. A vytvořit instituci nebo institut, který by prováděl výzkum eh, těchto strategicky důležitých nemocí, které ale nejsou ekonomicky rentabilní. Ale odsoudit jen tak eh, farmaceutický průmysl, to sice vypadá dobře, ale k něčemu to není. We are running out of time. Mluvám se, dochází nám čas. Já jsem chtěla říct si několik věcí, samopak dám, než dám slovo komise, máme tady zastoupeno DG Research. Takže proběhla užitečný seminář a eh, hodně výzkumu byl proběhlo, vím, že pan Kura tam byl. Co se týče nákladů, eh, výzkum ukazuje, že náklady na mezinárodní intervence v západní Africe jsou vyšší než odhad nákladů na minim, vybudování minimálních zdravotnických služeb v těch zemích. Takže tato intervence stála více než rozvojové programy, které by eh, vybudovaly slušnou zdravotní péči. Eh, zda eh, za dva roky Ehm, bychom se, se mohli stanovit termín, kdy se k tomu vrátíme za dva, za tři roky, podíváme se na to, co se stalo. Zda jsme skutečně začali budovat mm, systém zdravotnictví. Samozřejmě ehm, mnoho rozvojových zemí, ehm, tam jsou školení zdravotní pracovníci, mě by zajímalo, zda komise tedy toto bude uh, řešit jako součást um, vytváření, uh, budování systému zdravotnictví. Vel, velice rychle dám slovo dalšímu řečníkovi. DG Research k otázkám výzkumu. Pak Avko. Nevím, kdo, kdo je kdo. Já jsem Alexandra Dragy, já jsem ředitelkou v DG a TD a budu mluvit o výzkumu. Tato krize Ebola skutečně byla velkou výzvou pro všechny evropské aktéry. Mm, vidím, že reakce komise překonala očekávání byla rychlá. Um, ehm, se, um, šlo o to, aby se uh, projekty 7 zaměřily na uh, ebolu um, v roce 2014 předtím, než bylo vyhlášeno uh, nouzový stav veřejného zdraví Poté, co VHO vyzvalo mezinárodní společenství, aby urychlila výzkum boli, 5. Eh, září komise eh, zahájila dvě, dvě rychlé řízení, která byla rychl, urychleně dokončena s ohledu na pravidla Horizon 2020 a při respektování naléhavosti situace. DGRT RND eh, Mm, rychle mobilizovalo 24,4 milionů euro z Horizont 2020 na naléhavý výzkum eboli. Toto se nepředvídalo v eh, pracovním programu. Tyto zrychlené postupy začaly v září, výsledky byly oznámeny v polovině října, projekty začaly fungovat 7. října Paralelně DGTD eh, e společně s Evropskou federací farmaceutického průmyslu začaly plánovat inovativní iniciativu Ebola Plus. Bylo to zahájeno 6. listopadu, posuzovalo se to během prosince, výsledky byly oznámeny v lednu 2015, to zase bylo v rekordním čase v tomto eh, s veřejném soukromém partnerství práce začaly již v lednu. Komise investovala 114 milionů euro na výzkum eboli a z prostředků farmaceutického při, e, průmyslu získala dalších 100 milionů euro a je pouze za eh, americkou vládou, co se týče výzkumu eboli. Evropský eh, eh, výzkum, který mm, skutečně mě nám dochází čas. Velice stručně můžete to říct, ty, to nejdůležitější, všechna ta data nepotřebujeme znát. Jedna nebo dvě věci, které jste chtěla říct tomuto výboru. Hmm po mezinárodní spolupráci jsme tedy vytvořili globální mm, spolupráci výzkumu připravenosti na infekční choroby s mm, dárce z mnoha zemí světa a s cílem spustit výzkum každé epidemie do 48 hodin pro, po vyhlášení epidemie. Také mm, budujeme kapacity v subsaharské Africe veřejným soukromým partnerstvím, eh, partnerstvím mezi EU a rozvojovými zeměmi v klinických zkouškách eh, s 13 zeměmi subsaharské Afriky. Investujeme více než 700 milionů euro do této iniciativy. Ty státy eh, přispívají stejnou částkou. Cílem je HIV, tuberkulóza, malárie a zanedbané infekční nemoci jako ebola. Dobře, musíme vás tady přerušit. Máte tam hodně informace, to nám můžete dát písemně. Eko, máme tady informační dopis eh, komise se všemi aktuálními informacemi. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci říci, že se všichni těšíme na zprávu pana Görense a mm, oceňujeme způsob, jaké, mm, díky kterému se komise účastnila přípravy zprávy. Jak řekl pan Goron, některé věci e, probíhaly pomalu, jiné ale velice efektivní. Takže jsou tam dobré i špatné zprávy Mm, my jsme se um, mm, společně tedy plánovali vlastní proces eh, po naučení, který bude probíhat v příštích týdnech a doufáme, že se po, budeme eh, schopni podělit o výsledky. Tím eh, skončím svůj komentář. Děkuji. A na závěr paní Vás. Pan Vás. Didier. Já tady mám Didia. Děkuji, já bych chtěl poděkovat eh, za zprávu, která je velice kvalitní. Tři důležité věci, které se týkají zdravotnické organizace. Zde my souhlasíme s kritikou na adresu této organizace, ale také se zavazujeme, že posílíme Mezinárodní zdravotnickou organizaci tak, aby hrála svoji roli, jakou má v různých zemích eh, pokud jde o regulaci zdravotnictví a mezinárodní norem zdravotnictví Jenom jeden bod, který bychom chtěli zdůraznit, který se týká Světové zdravotnické organizace. Jejich mandát nebyl jasný, ani prostředky, které měli k dispozici, aby mohli čelit eh, tak rozsáhlé krizi. Je eh, třeba tedy využít této krize proto, abychom eh, hovořili o tomto mandátu, abychom hovořili o tom mandátu a o možnostech eh, kapacitě, kterou má organizace, aby čelila takovým rozsáhlým krizím. A já myslím, že zde určitě to je skutečné reálné téma. Pokud jde o eh, systémy zdravotnictví a krize v krizi, zde zcela souhlasíme s obavou mm, mm, v tom, že eh, mm, že jaksi ten Eh, eh, systém zdravotnictví je slabý a v podstatě jsou zde jiné nemoci jako malárie a podobně, které zabíjí daleko více lidí než ebola. Takže proto je třeba, aby eh, komise podporovala rozpočtově tyto státy, aby tyto státy měly prostředky, aby mohly mm, pokračovat v těchto zdravotnických službách, i když tady v této situaci selhaly. Ještě závěrem k tomu návrhu zrevidovat programy v těchto třech státech které máme v těchto třech státech. Takže ano, to je velice relevantní. V těchto třech státech působíme v sociální oblasti, v Sierra Leone je to školství a v Liberii a v Ginekonakry je to zdravotnictví. Víme, že v, Liberii a v, Sierra, Sierra Leone to je, tam jsou i angličané, američané, kteří budou podporovat zdravotnictví, ale když jsme změnili naši eh, formulaci hm, rozpočtové pomoci v těchto zemích. My tam nepůsobíme ve zdravotnictví, zdravotnictví, ale chceme, aby tam eh, ty ukazatele výkonnosti se také týkaly zdravotnictví. Možná, že ano, eh, již tak to můžeme ovlivňovat toto a ovlivňujeme eh, programy, které se realizují a pokud jde o identifikaci budoucích projektů, půjde tímto směrem bez toho, aniž bychom zásadně měnili naše programy. Že pár stručných závěrů. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že ano. Zaprvé bych měl říct si komisi, že si oni myslím jenom to nejlepší. Já jsem to řekl. Já jsem na začátku možná byl více kritický, protože jsem byl netrpělivý, protože eh, jsem viděl, že mezinárodní společenství váhá. Já jsem byl v kontaktu s komisařem odpovědným za zdravotnictví, výzkum, humanitární akce i rozvoj. A já si myslím, že komise udělala, co mohla. Problém v tom, je v tom, že nicméně jsme Eh, vyšly z určitého systému mezinárodní reakce, institucionální reakce, kde existují nedostatky a Mezinárodní zdravotnická organizace to sama uznala eh, že tedy jaksi ona nebyla, nebyla schopna držet tempo a takže ji nemůžeme jaksi dát cenu za akceschopnost, to v žádném případě. Já jsem se zúčastnil eh, konference o Ebolo, ebole, kde v podstatě generální ředitelka radši se k tomu ani nevyjadřovala. A mm, já nechci na nikoho ukazovat prstem, to ne. Mně, po mně tady se chce, abych já vyvodil určité závěry, které se budou týkat budoucnosti. A v rámci těchto závěrů bych rád nicméně zdůraznil určité konsensuální věci. Za prvé, všichni jsou si vědomi toho, že to byla krize v krizi. A pan Nord už tu není. Já bych mu to řekl do očí. Problém v zemích v těchto třech nakažených zemích. To není problém kulturní. Ne. Lidé eh, se báli, když šli do nemocnice, eh, že se tam nakazí. A ten, kdo měl zánět eh, slepého střeva, tak se báli do nemocnice, že se tam nakazí, protože tam i dokonce E, e, lidem neumožňovali mm, je přijmout v nemocnici, anebo prostě tam ten zdravotnický personál se úplně rozložil. V Liberii, ano, v září byl úplně rozložený ten systém, tak to je. A druhá věc, výzkum. Všichni jednomyslně jste říkali, že tady máme problém. Problém je tento. Máme povinnost e, zajistit výsledek. Výsledek, o který nám jde, je přístup k péči pro všechny a nebo přístup k péči pro ty, kteří jsou nemocní, a to má být právo, i když to není kodifikováno takto v mezinárodních umluvách e, s tím, že pokud nebude toto poskytnuto, tak tam musí být nějaké sankce. A to je tedy pořád určitý požadavek, e, se kterým my pořád přicházíme a bude to figurovat ve zprávě. S tím všichni souhlasí. A jak tedy uplatňovat takovéto právo? Eh, není možné, aby právo na eh, zdraví nebo přístup ke zdravotnictví, aby to pouze se odvíjelo od principu rentability farmaceutického průmyslu. Ano, pro mě ekonomika má sloužit společnosti a má e, e, roli tedy sloužit, poskytovat služby společnosti a buď tedy eh, ten trh nebo ta ekonomika je toho schopna sama, bude mít vlastní výzkumné programy a bude moci reagovat sama, ano. Ale pořád ještě tady jsou určité nemoci, které zabíjejí desítky, stovky nebo tisíce i miliony lidí, kde to tak není. A já mám tedy takový dojem a jsem rozčilený. A mm, že eh, eh, si neuvědomujeme, že tady to právo je. A my jako eh, tento výbor, my bychom měli hájit ty bezmocné lidi, kteří nemají právo přístupu k těmto nemocem. A přitom to je právo, které je uznávané pro všechny. Před chvílí jsem řekl, že tady to je příliš velké sousto pro náš výbor. Co bychom mohli udělat my? Je říci jasně a nahlas. Ano, to je princip, ze kterého neustoupíme. Právo na přístup k lékům. V minulosti eh, již jsme zažili určité bitvy, které nesly své ovoce. Ještě nejsme na konci, ale je to právě díky tomu boji, že se podařilo zajistit hm, tento přístup určitým způsobem. Máme na to hm, prostředky, pokud je o principy, rozpočet, a e, e, samozřejmě, kdybychom tady neměli všechny ty e, jaksi chamčivce, kteří nám odepírají rozpočet na tyto reakce. Ale nemůžeme se tady uspokojit s tou situací, hm, tak jak je s veškerou úctou vůči těm, kteří se hodně zasadili o pokrok a mohu to tady říci ve výboru, že například komise, Evropská komise skutečně reagovala v, hm, maximálně v mezích svých možností. Paní, máte pravdu, paní předsedkyně, máte pravdu, že za několik let asi věci vyhodnotíme a že bychom také měli se podívat na ekonomické dopady v tom hodnocení, což si myslím, že je věc konsensuální, i když řada kolegů se k tomu nevyjádřila. A ještě Gererovi bych chtěl říct, já jsem se před chvíli spletl. Eh, Řekl jsem, že cituji Oscara Wilda, cynik je ten, který zná cenu všeho a náklady na nic. To je naopak. Ono to je naopak. Náklady, to je to, co máme zaplatit. A to, jo, to co se týká většiny eh, našich občanů a cena to je to, co, co stojí. Kolik stojí minuta míru? míru? Máme, známe, co stojí minuta míru? A víme, jaká je cena eh, za ten konflikt, eh, kterému jsme zabráčili, No, to nikdo neví. Nikdy nedáme nobelovou cenu tomu, kdo zabránil válce, protože to není viditelné. Takže my musíme eh, bojovat za to, co není viditelné, ale musíme se toho zhostit s plnou odpovědností. Děkuji. Můžeme si to vygooglovat, jestli chcete, musíme to ověřit. Děkuji za tuto vynikající zprávu. Doufám, že kolegové budou disciplinovaní, máme jasná doporučení, nemáme stovky pozměňovacích návrhů. Eh, mm, potřebujeme tedy jasný signál, který by vyšel z výboru, nikoli dlouhou zprávu, která se skutečně ztratí v překladu. Děkuji vám, děkuji komisi. Omlouvám se, že jsem vás musela trošičku uh, zkracovat, ale kde jsme pod časovým tlakem. Stanovíme tedy později lhůtu pro pozněcovací návrhy. Přejdeme k bodu 8 financování rozvoje. Další důležité téma eh, proběhne eh, schromáždění OSN a E, pak setkání v Addis Abebě 13. a 16. července. To bude třetí mezinárodní konference o financování rozvoje a pak bude e, příprava e, dalších organizací a nyní dám slovo Pedrovi. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Dnes tady máme druhou výměnu názorů, poté, kterou jsme měli již 24. února, to byla první výměna názorů o postoji Evropského parlamentu vůči financování rozvoje. Jak právě řekla paní předsedkyně, Toto je náš příspěvek pro postoj Evropské unie na důležité konferenci v Addis Abebě, která se bude konat v červnu a kde naše, náš výbor bude mít malou uh, delegaci. Mám pocit, že tam pojede pět členů našeho výboru. Můj cíl je, a myslím si, že by to mělo být cílem celého našeho výboru, je, abychom měli zprávu, která by obsahovala jasný, jasnou a jasné silné politické poselství. A to je zásadní proto, aby náš příspěvek mohl skutečně ovlivnit za prvé postoj Evropské unie a také, aby mohl přispět k tomu, aby konference v Addis Abebě skončila s úspěchem, který je nutný pro to, abychom měli dobrou rozvojovou politiku. Poté, co bylo předloženo sdělení komise v únoru, tak my, jak víte, musíme, máme velice těsný časový harmonogram, tak abychom mohli mít zprávu v květnu, tedy ještě dříve, než budou závěry rady, a tak, aby finální pozice Evropské unie eh, pro, pro konferenci v Addis Abebě byla hotová včas. Bylo předloženo 291 pozměňovacích návrhů k mému návrhu zprávy, 30 z nich eh, jsou z mého pera, nesou můj podpis. Já jsem chtěla to nějak trošku rozvinout dál, ten svůj původní návrh. A já bych tady nejdříve začal tím, že děkuji všem kolegům a politickým skupinám za jejich příspěvky. Jejich návrhy vidí, eh, jasně ukazují, že všichni se velice snaží se účastnit tohoto důležitého procesu a Myslím si, že budeme mít nakonec dobrou zprávu v duchu kompromisu a v duchu konstruktivní spolupráce, tak abychom dosáhli co možná nejširšího koncensu v tomto celém našem parlamentu. Toto je velice důležité, proto abychom měli silnou pozici parlamentu jako celku. S ohledem na to, jak probíhala naše první výměna názorů, s ohledem na předložené pozměňovací návrhy si myslím, že by bylo legitimní dospět k závěru, že v tomto parlamentu máme skutečně vysokou míru konsensu na těch základních věcech, o tom, jak by tedy mělo vypadat financování rozvoje po roce 2015. Já bych tady vyzvihl pět základních bodů, které podle mne skutečně mají široký konsensus. Za prvé, nutnost globálního přístupu k financování, který zajistí vysokou úroveň veřejné oficiální pomoci, rozvojové pomoci a zároveň ovšem také podpoří efektivnější a spravedlnější užívání domácích vlastních prostředků. A dále potřebujeme mít větší sladění úsilí se, z eh, veřejného sektoru a privátního sektoru v rámci rozvoje. Dále je třeba hájet vůči úlohu Evropské unie v vyjednávání, které se týká agendy po roce 2015. A tato vůči úloha by měla být příkladem a měla bych se projevit v jasných kompromisech, v jasných závazcích a také v časovém harmonogramu, který jasně ukáže, že tady chceme tedy být věrně závazci 0,7 HND, což je přesně v souladu s tím apelem, v tom smyslu, že bychom měli tedy apelovat ostatní hráče na globální úrovni v souladu s zásadou sdílené odpovědnosti a schopnosti. A dále cíl, na kterém se jistě všichni shodneme, to je důležité z té takzvané adicionality. Tak, aby ty finanční kompromisy, ty finanční závazky, které máme, které se týkají například boji proti klimatický směl, nešli proti závazkům finančním, které jsme udělali v oblasti vymícení chudoby. A za čtvrté, tady také je široký konsensus této věci, to je důležitost mezinárodní fiskální spolupráce a důležitost podporování spravedlivých a efektivních daňových systémů, které budou schopni eh, bojovat s daňovými podvody a daňovými úniky, protože v obočném prostředku se nám nepo, v případě se nám nepodaří zmobilizovat eh, důležité domácí zdroje. A na posledním místě je důležité mít vhodné mechanismy, kontroly a evoluce finanční pomoci tak, abychom mohli efektivně potírat s neúčinností, ale také s korupcí a skutečně zajistit to, že ty peníze se dostanou ke svému cíli a že přispějí k těm cílům, kterým byly určeny. A, milí kolegové, Eh, máme tady ty body, na kterých se velmi shodneme a navzdor, nad to ještě si myslím, že bychom mohli posílit náš koncensus ještě na několika dalších bodech. A já tady například bych rád vám tady představil eh, ty kompromisy, jsou to některé bloky, které se nám podařilo již vypracovat a týkají se tedy přeložených pozměňovacích návrhů. Je to asi 20, eh, skutečně 20 těch bloků kompromisů, Eh, je jasné, že až budeme mít více detailů o těchto kompromisech, budeme mít také stí, rychle takovou krátkou schůzi stínových zpravodajů, ale již nyní bych vám rád řekl, že některé z těch témat, kde je možný kompromis, jsou témata jako například posílení koherentnosti politik, dále myšlenka ownershipu, procesů, rozvojových procesů, dále inovační způsoby financování a inovační zdroje financování a dále důležitost úlohy soukromého sektoru, dále mezinárodní daňová kooperace, zásada adicionality, kvalita statistik a údajů, které nám dovolí mít sledování a kontrolu cílů udržitelného rozvoje. To, co jsou témata pro další možné kompromisy. Navíc, milí kolegové, dovolte mi, abych tady zdůraznil jednu zásadní otázku. Potřebujeme zprávu, která vyšle silný, silné a jasné politické poselství a proto potřebujeme nepodlehnout eh, takovému hm, té snaze mít eh, tu zprávu co možná nejdelší a nejkomplexnější a já vás tedy prosím, abyste měli pochopení, abyste byli flexibilní, co se týče jistých aspektů mého textu, které jsou, i když jsou tedy vhodné. mohli by ovšem vést k tomu, že pokud bych je zařadil, tak by můj dokument byl potom méně efektivní v rámci toho politického vyjednávání, které probíhá, protože ten dokument by prostě byl příliš dlouhý. Uh, a já bych se tedy chtěl soustředit hlavně na ty základní politické otázky a tady vás chci upozornit na dokument, který jste dostali, ten takzvaný Zero Draft, a verze nula finančního konečného dokumentu z Addis Abeby. Když máte tedy tento dokument, bylo vám to poskytnuto v rámci příprav na konferenci v Addis Abebě a tady je důležité, aby některé z těch aspektů, z těch zásadních aspektů mé zprávy, aby tyto aspekty byly tedy v souladu právě s tímto dokumentem pro Addis Abebu, který připravujeme a s návrhy, které byly předloženy zde v Evropském parlamentu. Máme tady tu politickou otázku, což je zásadní. Je to tedy oficiální rozvojová pomoc a ten cíl 0,7 HND ale také způsob, jakým ten nulový dokument bude zmiňovat například partnerství veřejného a soukromého sektoru, dále eh, mezinárodní spolupráce v oblasti daňové a dále vytvoření mezivládního výboru v rámci OSN. Veškerá tato témata jsou velice blízká těm, těm tématům, které vlastně byly v hlavní v původním dokumentu. Ale pokud tomu tak je, tak musíme také uznat, že ta debata, kterou sledujeme v, na radě, není příliš pozbuzující. Spíše bych řekl naopak. Dozvěděli jsme se, že řada členských států Evropské unie eh, je proti závazku 0,7 HND a pokud neodmítá tento závazek, tak alespoň odmítá jaksi důvěryhodný časový kalendář pro tento závazek. Dále jsou tady, je tady jistý ospor, co se týče zásady, zdanění, um, které se týká nadnárodních podniků a jejich zisků, což je důležité pro to, abychom právě mohli zmobilizovat ty domácí zdroje v těchto zemích. A Dále jsme zjistili, že některé členské země pravděpodobně jsou přesvědčeni o tom, že konference v Addis Abebě je v pouze jakýsi přechodný moment a že tady budou další budoucnu, blízké budoucnosti další možnosti pro to přijímat rozhodnutí. Ovšem tento postoj samozřejmě snižuje ambice pro tu konferenci v Addis Abebě. Jak jsem právě tady vysvětlil, já si myslím, že potřebujeme i nadále jako EU sehrávat vůči úlohu v této věci, tak abychom skutečně mohli zajištit úspěch eh, konference v Addis Abebě. A tady je důležité, abychom tady jako EU zaujali proaktivní postoj. Myslím si, že je to přiměřený postoj, pokud se budeme bát závazků, tak poškodíme cíle udržitelného rozvoje. No jenom poškodíme úspěch konference v Addis Abebě, ale také úspěch, možný úspěch dalších konferencí, které jsou již naplánované na září a pak na konec roku. Mám tím na mysli konferenci v Paříži. Proto je velice důležité, abychom vyslali vhodné politické poselství nyní. Proto vítám iniciativu ústních otázek, které Eh, o kterých budeme diskutovat a hlasovat. Příští měsíc bude to otázka rozvojové pomoci a počítám s vaším příspěvkem na schůzích, které budeme mít. Již máme jednu schůzi naplánovanou, to je schůze stínových zpravodajů, což bude 15. čtvrtý, 15. dubna, bude to někdy dopoledne. A taky věřím, že s příspěvkem vás všech se nám podaří mít zprávu, která skutečně vyšle silné politické poselství, jasné poselství, ale také konstruktivní poselství. Proto, eh, aby EU měla jasný postoj vůči financování rozvoje. Děkuji. Děkuji. A nejprve dám slovo stínovým zpravodajům. Pan Rubik jako první. Eh, děkuji. Já bych chtěla velmi poděkovat kolegovi Silvovi Pereirovi. Myslím si, že se velice dobře schopil té, tohoto tématu, popsal to není velice eh, obšírně, detailně, já mu tedy za to velmi děkuji. Já si myslím, že toto je jedna z nejdůležitějších témat, kterými se budeme muset v eh, blízké budoucnosti věnovat. A jde skutečně o to nějakým způsobem zastavit tu strašlivou chudobu milionů lidí bez prostředků. Chceme, aby toto bylo věcí minulosti, takto chudí lidé. A proto je důležité provést investice do vzdělávání a tak ten takzvaný evocation training, tedy profesní vzdělávání přímo na místě. A, e, to proto, protože obyvatelé potřebují například zásobování energiemi, čistou pitnou vodu, základní medicínskou péči, jinak obyvatelstvo v těchto zemích nemá šanci na to, aby zlepšilo svou situaci a tady je základem skutečně rozdělení moci, právní struktury, demokratické struktury. A my musíme vždy dbát na to, aby v těchto společnostech rodiny byly zásadní, před, protože tam je rodina zásadním předkladem pro přežití, tak proto se musíme soustředit zejména na malé a střední struktury a o ty bychom se měli opřít v našich snahách. Zejména se musíme zaměřit na ženy, které odvádí skutečně vynikající práci, zejména když eh, se stávají samostatně se živícími osobami, OSVČ, nebo jsou součástí nějakých malých struktur. A proto je dobré, že jsme učinili již tu práci předem a řekli jsme, že ženy, které jsou, či mají být obzvláště aktivní, že se na ně chceme soustředit a zejména podpořit eh, podnikání, vytváření malých podniků a také združování do družstev. To je také důležitá věc pro to, aby tam v těchto zemích vznikly výrobky a služby, které potom zajistí rodinám příjmy. V Evropské unii existuje problém Women Business Angels, což je jeden z nejdůležitějších programů, eh, protože pokud ženy skutečně nazbírají zkušenosti s tím, jak mohou sami sebe organizovat, organizovat své finance, poznají veškeré ty struktury, které člověk potřebuje, pokud chce úspěšně podnikat, tak si myslím, že to je úžasné. Měli bychom program Women Business Agents podpořit a podpořit také program Erasmus pro mladé podnikatele, tu výměnu mladých podniků, aby oni viděli, jak to chodí u nás a odkoukali to od nás, jak to řešit třeba u sebe doma. To je, myslím, velice vhodné toto podpořit. A z toho vyplývá základní otázka, jak zajistit finanční podporu a tady já podporuji cíl 0,7 HDP. Samozřejmě mělo by to mít v podstatě víc, ale tady je pouze otázka, které členské státy jsou vůbec 100 vydat těch 0,7 s ohledem na současnou velmi obtížnou ekonomickou situaci. Dobře víme, že v mnoha členských státech máme velkou nezaměstnanost, zejména mladých lidí. A proto si myslím, že tady by bylo vhodné, abychom měli mezinárodní úsilí, a tady cíl, to je také cílem OSN, abychom tedy společně s dalšími průmyslovými národy tohoto cíle nejenom dosáhli, ale mohli ho také překonat. Což nebo v této věci musí být také jasné, že i ty zisky, které se vytváří v těchto zemích, musí být zaněny tam přímo, tam, kde se vytváří, neboť to zajistí státu dodatečné příjmy zdaní, což je velice důležité pro rozvoj. Víme, že biliony eur se odvádí do daňových rájů a do offshoreových společností a do velice neprůhledných Eh, mm, nevládních organizací a tyto peníze jsou potom eh, vydány za účelem, který je naprosto v rozporu s našimi cíly. A proto je důležité mít funkční systémy financování a také zajistit eh, potírání korupce v těchto zemích. To znamená dát jim také odpovědající technickou pomoc a podporu, protože oni často nemají skutečnost tím, jak něco takového organizovat a provést. A v neposlední řadě jde také o to, že třeba nalezvané dárce, kteří například společně s Junckerovým pránem a s Evropskou investiční bankou, jak si propojí veřejné peníze se soukromí penízi, znásobí je, to je tak, ten zácelný ten blending, ono překvírání. Tady máme již nyní celou řadu iniciativ, které existují, například mezinárodní nadace, jsou v této věci činné a zavádí jasné transparentní standardy. A tady myslím, že je i naším úkolem nás zde na výboru, abychom právě v oblasti rozvojové politiky vytvářeli nové standardy, abychom si uvědomili, kde je potřeba co vylepšit. A myslím si, že Pedro Silva Pereira zvolil správné cíle, správnou orientaci a my se podpoříme ho ze všech našich sil. Pokusíme ho ze všech našich sil podpořit. Děkuji Lola Sanchez za stínově. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé chci <clears throat> poděkovat panu Silvovi, poděkovat mu za práci, za úsilí a říci, že ten návrh je dobrý a navíc i v podstatě mm, je eh, lepší mm, než komunikace komise, ale musíme být ambiciozní. Pokud jde o pomoc, jsme si vědomi toho, že je třeba zaměřit ji na země s nejnižším příjmem, ale nesmíme zapomínat, že máme velké, eh, velkou míru chudoby i u středně chudých či bohatých zemí. I ty nemůžeme nechat stranou, protože pak eh, nebudou vůbec viditelní. Je třeba i posílat, posílit principy efektivity, jako harmonizace mezi dárci. Je třeba i, abychom byli v souladu s těmi prioritami té přijímající země, což často zapomínáme, a především transparentnost na obou stranách. Také zdůrazňujeme, že musíme se zaměřit na klíčové e, sektory jako zdravotnictví, školství. I v té předchozí diskuzi jsme viděli, jak je to důležité, když jsme viděli, co se děje s ebolou. Také i víme, jaké jsou limitace pomoci, pokud jde o tu splatnou pomoc e, a také i víme, že je to čas, že je třeba i mít na paměti ten časový rámec a ta naše pomoc by měla být eh, nejenom kvantitativně popsána, ale i kvalitativně, to znamená propojena, napojena na určité požadavky. Podle studií 70% pomoci, která je podmíněná, tak mm, eh, ta, eh, to jsou peníze, které posíláme a které se potom vlastně vrací přes podniky sem neskončí, neskončí tam, pokud jde o fiskální spravedlnost. To je zásadní téma. Myslíme si, že to je téma, které třeba řešit v rámci OSN a ne v rámci OECD, poněvadž eh, hm, zde eh, to je rozprava, kterou musíme vést se všemi, kteří dávají pomoc. A Otázka eh, role eh, soukromého sektoru. Zde je třeba se na to podívat kriticky i obezřetně, svědomím, že eh, zdroje ze soukromého sektoru to není všelek. A dále dluh. Zde je třeba se zaměřit na lidské zdroje s tím, že je třeba eh, garantovat tato práva, že to je nad všemi ostatními otázkami. Je třeba zde zakomponovat eh, i princip vzájemné odpovědnosti toho, kdo půjčuje ten, kdo si, a toho, kdo si půjčuje. Potom multilaterální rámec restrukturalizace zadluženosti nebo dluhů, tedy v rámci eh, OSN, to je nutné. A analýza legitimity po dluhu, to je zásadní otázka, kterou je třeba řešit i v rámci OSN já bych chtěla, abychom se zamysleli nad eh, těmito eh, principy a to uděláme v našich návrzích. Děkuji. I've got two more speakers, Mr. Nart and then Maria But firstly, Mr. Nart. Pan Nart a pak Maria Hojbuk. Nejprve pan Nart. Děkuji, já jsem předložil pozměňovací návrhy k bodu K, odstavci K a bod 9 a 27. A to z jednoho důvodu. Ano, skutečně je nezbytné eh, toto, ale to není jediné řešení. Pokud nebudeme jednat jasně v kontextu efektivní pomoci, tak hm, potom vlastně my zde eh, budeme mít něco, co nebude mít, budeme zalévat zahradu, která nemá možnost růst. Třeba Gabon, to je velice bohatá Eh, bohatá země a rovniková Guinea, která má podobný příjem jako Řecko nebo Portugalsko třeba, to jsou země extrémně skorumpované, takže to není problém prostředníků nějakých, ale problém, problém s korupcí. A to je zcela neslučitelné přece jim pomáhat. Jakákoliv pomoc do skorumpovaného prostředí, no tak to potom skončí ve švýcarských bankách. A jediné, co děláme, je, že zvyšujeme tam lokální korupci tímto. A proto je zcela zásadní, abychom my eh, v této práci, která podle mě ano je velice dobrá, extrémně dobrá, tak abychom tam eh, jasně deklarovali, že propojíme rozvojovou pomoc s bojem proti korupci v těchto dotčených státech, poněvadž jinak to nebude úplně k ničemu. A to mě vede k dalšímu bodu, který bych také zahrnul do pozměňovacích návrhů. A to je, že problém není tolik ve výstavbě infrastruktury. Ne, problém je schopnost této infrastruktury. Kterákoliv osoba, která cestovala v Africe, kromě těch eh, oficiálních míst, a jeli do reálné Afriky, tak určitě vědí, viděli tam tisíce tedy Eh, eh, různých tedy eh, jaksi ruin těch různých infrastrukturních projektů, škol a železnic a tak dále, z nemocnic, za které se zaplatilo z evropských peněz a nakonec se to nerealizovalo v podstatě, buď to vůbec neexistovalo, nebo se to někomu prodalo a podobně. Takže třeba třeba aby ta druhá strana, tedy ten africký stát, potom eh, jak si přijal určité závazky. závazky. A pokud nebude schopen ten stát plnit své závazky, to znamená eh, poskytnout eh, mm, lidské zdroje a podobně, takže ať to řeknou. Mm, protože a oni to neříkají proč, no protože tam je ta korupce. A Evropská unie eh, eh, pořád pokračuje ve financování projektů, výstavbových projektů, které se týkají výstavby. No výstavba to je mm, eh, prostě kolébka veškeré korupce. A mm, jsou to tedy podniky, podnikatele, kteří jsou napojeni na vlády, skorumpované vlády. Takže je třeba požadovat, aby to všechno fungovalo a když to nefunguje, tak aby to zdůvodnili. Proč se to ne, Eh, proč to nejde a potom nemůžeme tam stav, eh, realizovat ty infrastruktury, protože jinak budeme pouze obohacovat ty eh, místní oligarchy a to je potom, tato pomoc, to je pokrytecká věc zcela a třeba když máte tam školu, prázdnou školu a potom ti lidé nám řeknou, no co vy tady Evropané jste eh, financovali. A, takže to je mm, třeba mm, tedy si uvědomit a jinak děkuji zpravodaji. Děkuji Maria Hojbruk. Děkuji, děkuji paní McEvans. Také velmi děkuji panu Pereirovi za jeho zprávu jsme velmi potěšeni, že ten cíl v oblasti financování 0,7 HND se tam objevuje, že ho zařadil. Ano, máte pravdu, i v EU si musíme rozmyslet, které země jsou schopny toto poskytnout, to je pravda, ale když pomýšlím na svou vlastní zemi, na Spolkovou republiku Německo, která se není chlobí, že tedy navýšila 800 milionů, když jsou právě, když jsme v Německu u 0,4%. Ano, Těch 0,6% jsme měli před 30-40 lety, ale dodnes jsme eh, to dokázali navýšit na 0,7%. Takže já chápu, že v těch zemích, které prochází krizí, tady bychom měli být opatrnější, ale máme tady dost zemí, které mají dostatečnou ekonomickou sílu, aby to poskytnout mohly. A jsem také velmi potěšena tím návrhem zřídit ten mezivládní orgán pro daněnou spolupráci pod záštitou OSN. I to je, myslím, velmi důležitá věc, neboť je pravda, že daně by se měly platit tam, kde je ta produkce, ta výroba a kde se vytváří ty zisky. Není možné podporovat daňové systémy, které otevírají dveře pro v mých očích daňové úniky. A když tady jsme u toho celého bloku daně a daňová spolupráce, byste chtěli ty pozměňovací návrhy jak si schrnout do bloků eh, kompromisních a já bych eh, měla ještě takovou takové přání, co bychom mohli ještě zahrnout do zprávy, například eh, spravedlivý globální daňový systém. To by se tam mělo zmínit. A dále by se mě ještě jednou měla zmínit role EU a rámec uvnitř EU protože i my vždy doká... my i máme také daňové ráje, vytváříme daňové ráje a do... tečou nám finanční prostředky tam, kde nadární koncerny, ale soukromé osoby nedostávají své daňové povinnosti, takže tato soutěž o to, kdo má nejnižší daně, a může přilákat co nejvíce koncernů. S touto soutěží musíme skoncovat. A i evropské země mají různé daňové dohody s rozvojovými zeměmi a tady se poskytují daňové rabaty pro koncerny. I to by mělo být, myslím, zmíněno v takovéto zprávě, neboť eh, to je vlastně rozvoj, to je, to je tendence, která jde proti místním daňovým systémům. Um, těch zemí, kterých se to týká. A co by se mělo také zmínit, to jsou ty obrovské finanční uh, ztráty ve rozvojových zemích, které vznikají v důsledku nelegálních finančních tuků. A tady máme novou studii Eurostatu z roku 2014, která říká, že ztráty, které vznikají důsledkem nelegálních finančních toků, jsou dvakrát tak velké, dvakrát větší než množství peněz, které bylo poskytnuto od doby poskytování financování, tedy dvakrát tak více prostředků se ztrácí, než vy vůbec než ta částka, kterou my jsme schopni vůbec poskytnout těmto zemím. I toto, myslím, je zásadní věc a mělo by se to ve zprávě objevit. A ještě poslední věc k soukromému sektoru. Pane Rybik, vy jste v tom viděl obrovskou šanci. Já v tom vidím také trochu riziko. Totiž riziko toho, že nevždy převáží veřejný zájem a bude zachován, pokud tedy nedáme soukromému sektoru nějaká jasná pravidla a pokyny. Eh, není to žádný zázračný prostředek, jak řekla paní Šance, ale pokud eh, to, bude provázet dobra, eh, to budeme provázet dobrými pravidly, tak abychom tady měli tedy sociální odpovědnost podniků, tak si myslím, že by to bylo schůdné, ale musíme i na tento aspekt ve zprávě upozornit a ta pravidla, abychom tam měli jasně uvést. Děkuji. Děkuji, než dám slovo zpravodaji, tak Pan Děkomo eh, z Devko chce něco říci? Ano, děkuji paní předsedkyně. Já chci eh, jenom poděkovat a poděkovat zpravodaji za velice dobrou zprávu, která se velice blíží uvažování komise. Eh, jak zdůraznil sám eh, zpravodaj, tato debata je velmi dobře načasovaná, protože diskuse v New Yorku začne za několik týdnů k tomu nulovému návrhu, který byl distribuovan, takže je vhodná chvíle vyslat jasný signál, jak řekl zpravodaj, je to také eh, dobře, že diskuse začaly v EU na základě sdělení komise 5. února s cílem přijmout závěry rady koncem května k to velice důležitému bodu programu. Také chci e, zopakovat význam komplexního přístupu k tomuto problému a e, tady uvažujeme e, tady na tři důležité věci. Z, ehm, z, červenec, pakt, eh, summit v září a klimatická konference koncem roku, které jsou propojené. A eh, úspěch ADIS eh, bude mít dopad na ty další dvě akce. To z toho vyplývá to, co potřebujeme pro veškerou agendu po roce 2015 klimatických otázek. Je důležité se na to podívat komplexně, protože je známo, že neexistuje žádné, žádný všelek. Musíme se eh, podívat na různé zdroje, mobilizace domácích zdrojů, soukromý sektor, daňové otázky, efektivita pomoci, dobrá zpráva. To je všechno důležité a samozřejmě eh, otázka 0,7, což je věc, kde um, začínají eh, debaty v EU na politické úrovni s cílem dosáhnutí dohody, sažení dohody do um, na tomto důležitém tématu je důležité, aby eh, skutečně byl závazek 0,7 pro vyslání pozitivního signálu také chci zopakovat význam toho, abychom nezapomněli na efektivní monitoring a revizi, protože mm, chceme zajistit úspěch této ambiciozní agendy. To se nám podaří pouze, pokud e, přispějeme i nějak k monitorova- systému monitorování, který bude zaveden. Děkuji, dám slovo zpátky zpravodaj Pedro. Děkuji, paní předsedkyně. Pouze několik krátkých poznámek na závěr. Nejdříve bych rád poděkoval za ty veškeré velmi sympatické komentáře kolegů a komise, co se týče mého návrhu zprávy. Děkuji také za příspěvky všech a Zejména bych chtěl říci, že mám pocit, že posilují můj dojem, že bychom my zde na výboru a my jako celý parlament že tady mám pocit, že tady máme skutečně široký konsensus, ať již na těch otázkách, které jsou relativně obtížné, či i v jiných otázkách, které jsou ale svým způsobem také velmi komplexní, zejména co se týká eh, toho, co zde zaznělo, to je téma těch 0,7% HND, To je téma, na kterém jsme se téměř všichni shodli. Pak tady máme téma mezinárodní daňové spolupráce a daňové spravedlnosti. To tady také bylo e, zmíněno téměř všemi řečníky. A také téma dobré zprávy a práv, jak již sociálních, či v oblasti zdravotní, vzdělávání, či práv žen. Myslím si, že ve všech těchto oblastech eh, se nám podaří mít nakonec zprávu, která vyjádří jasný postoj ze strany Evropského parlamentu. A pak jsou zde další témata, kde je třeba, abychom trošku ještě měli větší představitlost, jistou pružnost, abychom našli nějaké formulace, která, na kterou se shodnou všichni, která by se tedy líbila všem. Například příspěvek soukromého sektoru. Ano, jsme si vědomi, že toto je hodnotné, ale chceme zajistit, aby tento příspěvek respektoval cíle udržitelného rozvoje. Také všichni oznáváme problém veřejného dluhu a tu důležitost, kterou by měl nějaký multilaterální rámec pro restrukturalizaci veřejného dluhu, také to tady bylo zmíněno. Chceme tedy poukázat na, na rozvoj. I zde si myslím si, že se shodneme. A pak, a to změňoval kolega Nard, to je otázka účinnosti a boje s korupcí. To již ve zprávě mám a myslím si, že bychom možná to mohli vyjádřit nějakým hodnějším způsobem, by se to líbilo všem. Ale myslím si, že skutečně jsme v situaci, že můžeme nakonec mít zprávu, která bude mít přidanou hodnotu v politickém procesu a také ve procesu vyjednávání, která jaksi posílí postoj Evropské unie, tak, aby skutečně zajela tu vůči úlohu a pokud se nám to podaří, tak si myslím, že nám příspěvek bude skutečně užitečný nejenom pro posílení účasti Evropského parlamentu v procesu rozhodování na úrovni evropských institucí, ale také s ohledem či za cílem toho, aby rozvojová politika mohla plnit své cíle na celosvětové úrovni. Děkuji. Thank you very much for that and just... Děkuji. Jenom bych chtěla připomenout, že v dubnu 20. budeme hlasovat a zpravodaj pracuje na kompromisech, abychom měli e, jasný, jasné poselství vnějšímu světu. Takže začneme na tom pracovat. Děkuji vám za vaši práci a abychom měli jasný postoj pléna. Můžeme teď přejít k bodu 9 a nyní dám slovo paní Susan Malon. E, ano, z e, je eh, to snazší, když půjdete sem, aby všichni viděli, kdo mluví. Susan Malo je eh, vedoucí oddělení v DG Echo. Budeme hovořit o dopadu cyklonu PAM na Vanuatu. Před dvěma týdny strašný cyklon o, postihl tuto ostrovní společenství. Mm, půlka populace byla tím postižena. Již došlo k nějakému zlepšení v posledních dnech ale náš eh, kolega požádal o stručnou výměnu názoru, to, co se stalo, jaký byl příspěvek EU a jak se to vyvíjí. Nevím, zda vyslovuji mm, správně vaše jméno, paní Malaun. Dávám, předávám slovo. Děkuji a děkuji výboru eh, Nevežem za toto pozvání mm, o prezentaci o reakci na cyklonu PAM. Jak e, již bylo řečeno, 13. března tropický cyklon PAM zasáhl Vanuatu a byl to jeden z nejsilnějších cyklonů v eh, historii téměř kategorie 5, což je eh, vítr rychlosti 250 km za hodinu. Především hlavní město Vanuatu bylo těžce postiženo. Více než dvě třetiny populace Vanuatu byly postiženy, což je hodně relativně. Absolutně mluvíme o 160 tisících osob, ale dvě třetiny populace země to je e, obrovské, obrovský zátěž, obrovské břímě pro každý stát. Eh, devastace způsobená cyklónem byla značná. Obrovské škody na infrastruktuře, eh, rozšířené eh, poškození domů, narušení služeb, zdravotnictví, dodávky vody, elektřiny, telekomunikací, velké škody na zemědělství, rybolovu, což samozřejmě také vyvolává obavy, protože to je hlavní ekonomická aktivita velké části populace a samozřejmě to má obrovský dopad v krátkém a středním horizontu na e, živobytí postižené populace. Cyklon PEM nejen způsobil značné škody Vanuatu, ale postihl sedm dalších ostrovů, Kiribati, Tuvalu a Šalamounovy ostrovy, které nebyly tak postiženy větrem, ale záplavami způsobené tropickým cyklónem. E, také e, to poškodilo e, dostupnost pitné vody, potravin a bydlení. EU reagovala rychle a projevila solidaritu s postiženou populací. Pouze teprve několik hodin po cyklonu, mm, tak jeden milion euro bylo dáno okamžitě ohlášeno. Humanitární experti byli vypraveni komisí, aby posoudili mm, potřebnou pomoc a byli v kontaktu také s mezinárodními eh, organizacemi pomoci. Současně proběhla koordinace mezi ECODEVCO a EAS v Bruselu i mm, na místě, protože vzhledem k dopadu cyklónu PAM je důležité nejenom mm, uspokojit okamžité potřeby, ale přispět k i zvyšování odolnosti celé oblasti. A tady je klíčová úzká koordinace jednotlivých služeb. I přes velice e, vážný dopad a způsobenou devastaci humanitární potřeby jsou Mm, překvapivě ne tak obrovské, jak byste očekávali, nejsou tak obrovské jako v případě jiných krizí. Je to z důvodu omezeného počtu osob na postižených ostrovech, ale také proto, že mm, příprava na katastrofy pomohla eh, omezit dopad Eh, té katastrofy. Takže jasně to ukázalo, že eh, rychlá reakce je efektivní a pomáhá zachraňovat životy. Eh, počet úmrtí byl 11, což naštěstí, což je dost, ale zase to není tak vysoké vzhledem k síle toho cyklónu. Mm, snižování riziko katastrof bylo, bylo zmíněno v rámci, který byl nedávno přijat a také eh, eh, to bude tématem eh, Světového metinárního summitu pro Ázii a Evropu. DG Echo od Pacifiku investuje od roku 2009 do přípravy na katastrofy a snižování rizika katastrof vzhledem k tomu, že ta oblast je náchylná přírodní katastrofy. 8,8 milionů euro bylo eh, vyhrazeno na snižování rizik od roku 2009 a je povzbudivé, že máme konkrétní důkazy, že investice se vyplácí, protože pomoc, která byla podpořena humanitárními opatřeními, minulosti eh, eh, fungují. Viděli jsme, jak příslušné výbory organizují evakuace. Evakuace probíhaly ještě před zasažením cyklonu, což omezilo ztráty na životech. Co se týče humanitární pomoci 24.3. OSN, Eh, požádalo o mm, mm, milionu do, dolarů, což eh, vyvolalo mezinárodní reakci, eh, protože to bylo financováno až do 18 milionů euro. Výzva pro, pro humanitární pomoc je dvojí. Jedna koordinace, jednak logistika. Koordinace je tady značný počet mezinárodních pracovníků eh, na Vanuatu, eh, nasazených na Vanuatu a také eh, byla poslána hmotná pomoc na Vanuatu. Vláda má pomoc to zvládat, co se týče kapacity koordinovat, koordinace. Druhá výzva to je logistika Manuatu má 80, se skládá z 82 ostrovů. Mnohé z nich ani nemají eh, let, přistávací dráhu pro letiště ani nebo přístav pro lodi, takže to je skutečně logisticky velmi obtížné. Humanitární pomoc se proto zaměřovala na eh, klíčové eh, potřeby, které nebyly plně pokryty Podpořili jsme eh, budování nouzové komunikace s vzdálenými ostrovy, poskytování pitné vody a podporujeme techniky, jak tedy stavět lepší, um, lepší um, přístřeší a to s použitím technik, které jsou relativně málo nákladné a je lepší, je relativně snadné, je ta přístřeší lépe e, stavět, aby odolali opakovaní podobných katastrof. Cyklon nepostihl pouze Vanuatu a proto přispíváme i Mezinárodní federaci Červeného kříže, Červeného půlměsíce a pom- pomáháme Kiribati Malou a Šalamounovým ostrovům. Pokračujeme mm, důrazu na snižování rizika katastrof v Pacifiku částkou, která již byla vyhrazena na tyto aktivity v Pacifiku v roce 2015. Financujeme tři projekty, které mají pomáhat zvyšovat odolnost a podporovat připravenost. Největší projekt je na samotném Vanuatu, kde konsolidujeme eh, minulé aktivity a cílem je dále posílit kapacity eh, připravenosti a reakce na katastrofy na místní, lokální i národní úrovni a zvyšování povědomí populace o připravenosti a reakci na katastrofy. Nyní je samozřejmě úrodná půda pro tyto aktivity ještě více než dříve. Také financujeme dva další projekty v Vanuatu a dalších ostrovech. Jeden eh, je pro Fidži a Vanuatu a je to podpora Eh, pro venkovské eh, hospodaření, zemědělské techniky, které by byly odolnější vůči eh, katastrofám a druhý její projekt bezpečné školy. Integrujeme mm, do školních osnov připravenost na katastrofy a zvyšujeme připravenost na budoucí katastrofy. To je projekt na Fidži, Šalmounových ostrovech a Vanuatu. Humanitární potřeby jsou v podstatě pokryty a co je teď důležité, je zaměřit se na e, zvyšování odolnosti zranitelných osob a zajišťování vazeb mezi humanitárními a rozvojovými aktéry a um, financování um, rekonstrukcí což bude samozřejmě náročné. Nyní požádám kolegu z DGFK, aby se vyjádřil tedy podrobněji k eh, máme tady kolegu z DGFK, eh, který chce říci něco o plánech do budoucna a pak vrátím slovo Enrikovi Guerrerovi. Děkuji za mm, slovo, já budu stručnější. Um, chci říci, že jsme byli schopni znovu nastartovat tu posthumanitární fázi. Nejde o to čekat. Uh, mm, ale spojit pomoc s rehabilitací a rozvojem. Je to díky naší okamžité přítomnosti v terénu, Um, jak víte, um, delegace v, na Šalamonových ostrovech je zodpovědná za Vanuatu. Jeden z našich kolegů je na Vanuatu, když udeřil cyklon a tam od, byl tam 8 až 10 dnů po začátku toho cyklonu, takže skutečně e, eh, pracoval od začátku. Echo mobilizoval dva kolegy z Bangkoku, ti dorazili do dvou dnů. Od začátku tedy, od samého začátku bylo možné velice úzce spolupracovat mezi ECO a SFKO. My jsme tam, budeme tam přítomni minimálně do konce dubna, protože je důležité, že po humanitární fázi začínáme připravovat e, kroky, nebo pomáháme vládě připravit kroky pomoci populaci vrátit se k normálu a zlepšit situaci. Požádali jsme vládu, aby zajistila koordinaci všeho. Vždy je dobrá vůle na straně mezinárodní komunity okamžitě reagovat po eh, té katastrofě, ale dis, zajistit disciplínu a zajistit, aby všechna podpora byla co nejefektivnější. To je obtížnější. Máme více času eh, zajistit to posthumanitární pomoc, protože ta okamžitá humanitární pomoc eh, rychle přichází, obtížněji se koordinuje, ale mám dobrou zprávu, protože jsme mluvili o Světovou bankou a OSN, máme tu sadu nástrojů, Eh, hodnocení potřeb po katastrofě. To můžeme rychle mobilizovat. Je to založeno na mezinárodní nejlepší praxi, je to implementováno v mnoha zemích. My jsme navrhovali vládě, že pokud budou potřebovat podporu s, s tím posouzením potřeb po humanitární fázi, tak toho mohou využívat. Um, Máme nyní oficiální dopis od vlády, že to chce využít, takže EU, Světová banka, OSN to bude koordinovat toto hodnocení. Potrvá to pravděpodobně do konce dubna. Také vzhledem k eh, geografickému eh, složitosti eh, těch postižených ostrovů, než zmapujeme všechny potřeby, tak to nějakou dobu potrvá. Je tam řada klastrů, my se mm, toho budeme účastnit. Také bylo dohodnuto, že EU se bude účastnit klastru zaměřeného na zemědělství, rozvoj venkova a rybolov. Proč máme zájem o toto? Protože náš, naše oblast 11. Eh, EDF je rozvoj venkova zemědělství. Máme tedy příležitost participací eh, a pomáháním vládě identifikovat potřeby, zajistit, aby naše zdroje v programech do roku 2020 skutečně pomůžou vládě e, řešit dopady cyklónu a pomohou zemědělcům zotavit se z toho dopadu. Druhá věc, kterou děláme, je Eh, portfolio intervencí na Vanuatu. Máme příležitost jedinečnou, máme tam eh, operaci eh, rozpočtové podpory. Několik týdnů před cyklonem jsme, udělali, jsme provedli platbu, první platbu tranše 3,1 milionů euro v rámci rozpočtové podpory. Je to náhoda, ale náhoda byla velmi dobře načasovaná protože vláda samozřejmě potřebuje zdroje pro řešení těch dopadů. Uvažovali jsme možnost zvýšení ehm, výše rozpočtové pomoci z nerezervy EDF, protože úsilí o rekonstrukci především sou, eh, spojující tedy pomoc, rehabilitaci, rozvoj, bude mob, mobilizovat rozpočet vlády. Fiskální prostor, který tam byl v rozpočtu, bude skutečně napjatý a Vzhledem k tomu, že máme operaci na podporu rozpočtu, zvažujeme společně s vládou, zda zvýšením rozpočtové pomoci můžeme E, dát trošičku fiskálního prostoru, které by umožnilo rychleji mobilizovat vlastní zdroje, instituce a tak dále v roce 2015 a 16. To posuzujeme a e, hodnocení potřeb po katastrofě nám pomůže učinit informovaná rozhodnutí. V mezinobí e, posuzujeme regionální programy, do jaké míry můžeme mobilizovat Eh, zdroje a pomoci dané zemi řešit ty problémy a toto je to nejdůležitější, co jsem chtěla říct. Děkuji. Nyní, dostane, nyní dám slovo panu Guerrero Salomovi. Samozřejmě eh, s důrazem na eh, okamžité pomoci po té katastrofě. Děkuji a chci poděkovat eh, paní zástupkyni, zástupkyně EFKO za eh, široké informace, které nám poskytla právě o eh, situaci ve Valnatu a na ostrovech kolem. A také i děkuji za mm, mezinárodní reakci a především za tu reakci, kterou mm, tam realizuje EU. Také i mm, paní Malau řám řekla, že jde o cyklon maximální úrovně, eh, doposud bezprecedentní. A vlastně tady teď eh, my v různých oblastech zažíváme teď eh, ty přírodní katastrofy na maximální úrovni, tedy bezprecedentní, což na, v nás posiluje myšlenku, že teď my máme co dočinění s přírodní, geologickou a klimatologickou re- realitou, která by eh, v nás měla eh, potvrdit přesvědčení, že v příštích letech musíme intenzivně řešit eh, tyto přírodní katastrofy. A za druhé chci zdůraznit, že mm, ty nemůžeme, že pokud o ty informace o snižování škod, materiálních i lidských, eh, ke kterým došlo. A mm, to, že eh, se, eh, poskytu, že se pokračuje ve snižování rizik v těchto zónách, katastrofálních zónách a že se zlepšuje prevence, příprava. Takže to je třeba si potvrdit, že ano, veškerá prevence má pozitivní výsledky, poněvadž tam, kde dojde ke katastrofě, tedy na lidských životech či na, k materiálním škodám, tak eh, samozřejmě eh, je třeba, aby tedy eh, ty škody byly menší teď po těch preventivních akcích. To je třeba si potvrdit, že to tak je. Dále, okamžitá reakce ze strany Evropské unie. Pan Selery a já, my nyní hm, teď se, se, jsme se zapojili do mezinárodní konference o snižování rizik a můžeme potvrdit, jak tedy orgány Evropské unie, které tam působí v podobě paní Georgievy, místo předsedkyně komise, i e, pan komisař Silianidis a pan e, Sorense e, další, takže tam velice rychle zareagovali na cyklon Vanatu. A předseda konference také e, se e, zúčastnil tedy této mezinárodní, pre, prezident, pardon, prezident té dotčené oblasti se také zúčastnil této konference. I mm, my tedy se snažíme tam znovu vytvořit komunikační sítě, poskytovat vodu, působí se tam v řadě strategických jiných oblastech e, a mm, ta, eh, je to pozitivní řešení, ale F i DEVKO eh, správně řekli, že tam je problém s koordinací, eh, který je dost obvyklý při podobných katastrofách a také je třeba se snažit toto v čase vyřešit. A rovněž jsme slyšeli, že je nezbytné pokračovat v naší podpoře tedy podporovat nejenom eh, tyto aktivity eh, konkrétního řešení katastrof, ale také pomáhat při rekonstrukci a rozvoje hm, tohoto souboru ostrovů a to eh, prostřednictvím konkrétních kroků, jak jsme slyšeli. A jeden z nich je například podporovat ty regionální programy, které by mohly pomoci řešit podobné situace. A za druhé jde o to zvýšit rozpočtovou pomoc a tak umožnit, aby místní vláda Vanatu v roce 2015 a 2016 samozřejmě, aby mohla toto řešit, poněvadž podle údajů, které máme k dispozici, tak máme zde 77 tisíc osob, které zatím jsou ohroženy, eh, nemají základní potřeby, eh, jídlo, vodu a také i eh, zde je mm, podobný počet dětí, které nemohou chodit do školy, je tam problém s komunikacemi, s některými těmi externími ostrovy, tohoto jsou ostrovy, takže jsou to podobné problémy, které Eh, i například Červený kříž nám řekl, že je třeba tam jednat jaksi systematicky, udržitelně. Eh, až do června tedy tam bude určitě pokračovat humanitární krize, což znamená, že budeme muset eh, poté pokračovat v rekonstrukci a v nápravě napáchaných škod. Ještě bych chtěl zdůraznit, že Eh, dohoda, ke které bylo, eh, ke které bylo dosaženo v Sendai, a i, mm, to znamená, že se tam dohodly na čtyřech základních liních aktivit, tak zde, zde my máme tedy eh, možnost okamžitě tedy toto uvést v praxi. To znamená za prvé, aby abychom dobře pochopili riziko katastrof, to je důležité, abychom potom mohli se připravit eh, na prevenci. A je třeba tedy nejprve pochopit to eh, riziko, potom je třeba eh, i mít možnost řešit a řídit tyto katastrofy a pan Celerio, jak jsme viděli, má politickou zkušenost již, byl starosta Berlína, tedy velkého města, byl primátorem a i zde. Je třeba, abychom ale měli podporu i místních organizací, místních politiků v terénu. To je zcela zásadní proto, abychom mohli vždycky reagovat na podobné přírodní katastrofy. Tedy je třeba posílit řízení na nejrůznějších úrovních a dostat se až eh, směrem dolů na lokální úroveň. Je třeba investovat do udržitelnosti, aby ty systémy prevence byly udržitelné a je třeba zvyšovat kapacity tak abychom propojili eh, eh, ty katastrofální krize a jejich řešení s těmi dlouhodobými plány rekonstrukcí. A ještě poslední bod. V Sendai se také diskutovalo o tomto plánu mm, a je mm, došlo k dohodě, mm, což má příležitost s tím předchozím bodem a já myslím, že někdy do budoucna bude moci se tímto zabývat. I kolega Pereira to ví. Takže nemůžeme odpojit humanitární pomoc od rozvoje. To není možné. Nemůžeme to vidět jako dva oddělené aspekty. A na druhé straně je třeba snažit se propojit oboje oblasti z pohledu i financování. V Sendai tam nebylo rozhodnuto o financování, ale vzešel tam apel v tom smyslu, aby v Addis Abebě, aby Eh, to financování týkající se humanitární pomoci, aby ty nástroje se staly součástí celé té debaty o obecné diskuzi o financování rozvoje. A takže tím bych uzavřel a závěrem ještě chci poděkovat za tyto informace a chci poblahopřát obou eh, stranám, hm, obou hm, hm, za to, že jednali včas, za včasu vzhledem k této katastrofě tedy velice včasně a rychle. Thank you, thank you. I've got two people, Maria Hojbuk and Miss... Děkuji, Maria Hojbuk. Mám venku čeká generální ředitel pro další bod, takže prosím co nejrychleji, Maria Hojbruk. Děkuji, budu velmi stručná, mnohé by šlo již řečeno. Ale mě já mám zejména na mysli to, že to mě jaksi praštilo do očí, že koordinace byla opět problém, takže tady bychom si měli zásadně zamyslet nad tím, jak to vylepšit. V čem přesně spočívají ty problémy? Vždy, kdy dojde ke krizi, tak máme problémy s koordinací. A další věc. Hovořili jste hodně o ochraně před katastrofami. To bude jistě v budoucnu naším velkým úkolem, zejména v těchto regionech. A to proto, že v důsledku klimatických změn prostě musíme počítat s tím, že počet katastrof naroste. A podle mne je to velmi dobrý nápad to, že chcete propojit to, tu rekonstrukci obnovování s ochranou před katastrofami. Bylo řečeno, že ti lidé jsou bez přístřežku, bez střechy na hlavou. A tady je důležité, aby ty nové e, domy byly postaveny tak, aby se nám pak zase opět nehroutily jako domečky z karet. Tímto bych své vykoučil vstoupení ukončila. Děkuji. Já, eh, já jsem tam také byl s kolegem Gerego v Sendai. On to tady velmi obširně vysvětlil, ty výsledky konference. A bylo skutečně tragické, že právě v těchto dnech eh, došlo k té katastrofě, k tomu cyklonu který se jaksi přehnal přes Vanuatu. Ale v těch diskusích, které budeme v ní vést v době roz, v roce rozvoje, ty výsledky z kontinente Sendai a co tam bylo řečeno, ty bychom měli spolu propojit a zapojit do našich diskusí. Eh, musíme vyřešit nejen otázky financování či klimatický summit v Paříži, a abychom se dostali k či z New Yorku, ale musíme skutečně zapojit téma ochrany před katastrofami a učinit z něj elementární prvek rozvojové strategie. Eh, konference Sendai k tomu učinila dobrý základ. Hlavním tématem tam bylo to, že zejména, že lokální a regionální úroveň a občanská společnost si stěžují právě, eh, tím mám na mysli eh, tyto aktéry z rozvojových a prhových zemí, oni si stěžují na to, že se nemohou spolehnout na své vlády v otázkách, ochrany před katastrofami a pomoci při katastrofách. Je tedy důležité, aby tady jsme to nějak podporili, aby občanská společnost byla zapojena do spolupráce a abychom tam zapojili také regionální a místní úroveň, aby ti to byli schopni předcházet katastrofám a pokud k ním dojde, aby byli schopni odstráňovat škody. A to je přesně něco, co přímo souvisí s tématem koordinace. A nyní k samotnému vanu a tu. Já jsem v poslední době ještě viděl zprávy, které říkali, že největším problémem bylo, a to mi také potvrdili zástupci SVČ a komise, Největším problémem je voda. Nebylo to až tak ta bouře, která ji samozřejmě zanechala e, sama o sobě velké množství škod, ale to nejhorší bylo skutečně to, že mořská voda jaksi e, zničila zásobování vodou sladkou. A tam se opravdu velké potíže v tom, e, jak si dostat vodu na zejména ty odlehlejší ostrovy, e, což ovšem pro lidi znamená, že zkrátka do hlediska nebudou schopni přežít, proto všichni odchází do hlavního města, tedy na ten hlavní ostrov. A ta obnova, rekonstrukce, ta bude muset zejména se zaměřit na to, aby zemědělské plochy byly jaksi obnoveny, tak aby na nich mohla vybírat, probíhat produkce a to bude velmi drahé. To jsme viděli v Japonsku, když se odstraňovaly škody tsunami, jak náročné to je jak náročné to je eh, zajistit právě to, aby byla obnovena zemědělská produkce, co souvisí s tím, zda budou moci být ostrovy objevovány či ne. A nyní mám takovou prosbu na komisi. Ano, zareagovali jsme rychle, dali jsme peníze, to je dobře, vyslali jsme experty přímo na místo, to je rovněž dobře. Otázka je, zda vláda a tu skutečně je schopná uh, Tedy peníze jsou jedna věc, ale zda je schopna skutečně to realizovat a vůbec praxi opatření, která pomohou lidem. Nevím, zda jsou k dispozici již nějaké výsledky. A co se dozvídám z těch zpráv, tak jsou tady problémy s akutní pomocí i s odstraňováním škod, že to jsou velké problémy. Takže věnujete se tomu nějak a já se točím obávám toho, aby se nám nestalo to, co se nám stalo na Haiti že totiž tam plynuly peníze, ale na těch poměrech na Haiti po samotné katastrofě, potom zemětřesení se nezměnilo vůbec nic a musíme si tedy klát otázku, kam ty peníze vlastně šly a kde jsou. Máme jednu minutu, pak musíme skončit. Děkuji. Já bych těm třema komentářům, které tady byly nadneseny, které se týkaly ochranou před katastrofami, já mohu pouze říct, že s nimi naprosto souhlasím a je chce o tom již hovořili. Ta budoucnost nevypadá růžově, zejména s ohledem na dopady klimatických změn a jistě můžeme počítat s tím, že prostě bude nárůst počtu přírodních katastrof. Proto skutečně je smysluplné, abychom investovali do ochrany před katastrofami a je důležité, abychom konečně pochopili, že ochrana před katastrofami je záležitostí nás všech. Také to tady bylo řečeno. Není to pouze úlohou vlád, ale zejména se to týká místní a regionální úrovně, kde ty kapacity se prostě musí vybudovat a Eh, také to tady bylo řečeno, vyšlo to tady najevo, bylo, vyplynulo to z konference Same Nights a také z těch přípravných konzultací pro ten eh, Světový humanitární summit. Je třeba se silně soustředit právě na kapacity na místě a na zapojení jiných eh, zúčastněných stran subjektů, například soukromého sektoru. To je skutečně důležité, abychom všichni společně spolupracovali na našem síli. Samozřejmě humanitární stránka, ano, také rozvojový pomo- rozvojová pomoc, i tato strana. A zde je skutečně třeba zapojit ty politiky, a mít ta velká opatření pro to, aby bylo vhodné implementovat eh, ty strategie, které implementovat chceme. A není kapacita vlády eh, z Vanuatu. Já bych to nutně nesrovnávala s Haiti, zejména mm, i z toho ohledu, jak kooperativní je ta či ona vláda, či byla a eh, také z ohledu ani ten rozměr katastrofy nemůžeme přímo srovnávat, ale bohužel je jasné, že v mnoha případech koordinace prostě je opakovaným problémem, zejména v takové zemi, jako je Vanuatu, kde nemáme žádnou tradici velkých katastrof a humanitární pomoci. I když na globální úrovni koordinační systémy v OSN existují, zemi, jako je Vanuatu, kde prostě není vůbec žádná tradice, skutečně můžeme očekávat, že dojde k obtížím. Ovšem musí říct, že humanitární kancelář OSN, OCHA, skutečně se velmi snaží o to spolupracovat silně s vládou Vanuatu a podpořit ji, co se týče kapacit koordinačních. Děkuji, máme málo času. Eh, musíme sledovat, co se děje a eh, Enrico nás bude informovat znovu za několik měsíců, jak tedy vypadá ehm, koordinace a eh, další rozvoj. Děkuji, tím uzavřeme tento bod a rychle přejdeme k poslednímu bodu. Počkáme chviličku, než přijde generální ředitel. Přejdeme tedy k poslednímu bodu. Omlouvám se eh, z eh, generálnímu řediteli, že musel čekat. My jsme eh, příliš dlouho mluvili o ebole, což měli jsme velice důležitou debatu na toto téma. A vy jste přišel, abyste hovořil o rozpočtové podpoře to je jiný způsob než projektová rozvojová pomoc a je to jiný způsob, ale může to být poměrně úspěšný způsob, jak poskytovat rozvojovou pomoc. Předám vám tedy slovo bez dalších um, slov pan uh, Fernando Frutoso de Melo. Děkuji. Budu, eh, můžu hovořit portugalsky? Děkuji za pozvání. To je vždy eh, potěšením mezi vás přijít. Rozpočtová podpora se hodně diskutuje. V předchozí konverzaci s eh, předsedou výboru jsme o tom mluvili a já jsem řekla, že by bylo zajímavé eh, si o tom promluvit podrobněji a to děláme dnes odpoledne. Já tedy Eh, budu mít krátký příspěvek, což nám dá čas na otázky. Chci říci, že rozpočtová podpora je důležitým eh, s cestou pomoci pro řadu partnerských zemí. My se dohodneme na politických cílech, eh, vedeme politický dialog, hodnocení výsledku a rozvoj kapacit. Monitorujeme řízení veřejných zpráv, veřejných financí, když jsou dosaženy dos- dohodnuté výsledky, převedeme fondy přímo do rozpočtu partnerské země eh, v souladu s dosažením těch cílů. Takže eh, vyplácíme proti výsledkům. Rozpočtová podpora respektuje princip, že partnerské země musí eh, vlastnit svoji rozvojovou agendu, aby byla efektivní, také posiluje řízení veřejných financí a roli dohledu institucí v partnerských zemí, parlamentu a nejvyšších kontrolních úřadů. Umožňuje harmonizaci dárců a sníží náklady. Když to podmínky dovolují, tak je to nejefektivnější cesta, ale rozpočtová podpora není eh, biankošek. Je to předmětem řady podmínek, především v souvislosti s národními sektorovými politiky, partners, politikami partnerských zemí včetně eh, reform veřejných financí, makroekonomické politiky, rozpočtové transparentnosti. Platby jsou navázány na řadu eh, indikátorů mm, výsledků plnění. Platby jsou mm, provedeny pouze, když jsou dosaženy cíle. Rozpočtová podpora eh, poskytuje rychlé, flexibilní financování v křehkých státech transformujících zemích nebo zemích trpících dočasným šokem. Je to důležitá, má, hraje důležitou roli při podpoře politiky a politického dialogu. E, má to velký význam v našem portfoliu. 11 e, miliard euro e, na rozpočtovou pomoc představuje čtvrtina, čtvrtinu Polpory a Devko. Nová Politika na rozpočtovou podporu se vyvinula v minulých letech. V roce 2011 bylo vydáno sdělení. To je v tomto smyslu. Tento e, přístup přináší inovace a je, má podporu členských zemí. Rozpočtová podpora mm, podléhá vzájemné odpovědnosti. Jsou e, tam tři e, typy kontraktů. Většina z nich jsou sek, kontrakty na sektorální reformy s cílem zajišťovat kvalitní veřejné služby. Dobrá zpráva a rozvojové kontrakty e, souvisí s podporou vládních systémů a širších reform. Kontrakty e, budování státu mají stabilizovat křehké situace v postkonfliktních zemích. Tyto kontrakty jsou v rizikovějším prostředí, vyžadují eh, pečlivou vážení rizik a přínosů, včetně rizika neintervenování. Kontrakty na budování států přispívají ke eh, stabilizaci zemí jako Mali, Tunisko, Ukrajina, eh, Středoafrická republika, Guinea-Bissau a Madagaskar. Za druhé jsme integrovali politické dimenze lidských práv, demokracie a právního státu do kontraktu rozpočtové pomoci. Rozhodnutí poskytovat rozpočtovou pomoc nebo ne e, jsou nikoli na základě politické příležitosti, ale s ohledem na politické dimenze. Je tady silnější důraz na odpovědnost především zavedením nového kritéria nárokovatelnosti, transparentnosti a dozoru nad rozpočtem. Zdůrazňuje roli do, orgánů dohledu a to přivítala i občanská společnost. Za čtvrté význam řízení rizik. Nová politika je v rámcem pro identifikaci řízení a zmírňování rizik rozpočtové podpory umožnilo eh, to vypracovat rizikový profil, mainstreaming eh, řízení rizik a význam opatření na zmírňování rizika v naší organizaci. Tento rámec tam také umožnil zjednodušit postupy pro, m, mm, niž, pro m, mm, operace rozpočtové podpory s nižším rizikem. Um, Nyní je, se zaměřujeme na smírňování rizik s cílem e, zaměřit se na nejkritičtější oblasti. Je to na základě analýzy příležitostí a mm, rizika musí být vyváženy jasnými výsledky. My jsme posílili řízení rozpočtové pomoci vytvořením eh, řídícího výboru, kterému předsedám já a dále jsou tam zástupci managementu z externí služby, DG ECFIN a dalších služeb v rámci DEVCO. Tito kolegové posílili naše rozhodovací kapacity a zajistili koherentnost politiky. E, řešili jsme 200 rozhodnutí v roce 2014, včetně složitých případů jako Ghana, kde platby byly zadržovány vzhledem k makroekonomickým rozpočtovým nerovnováhám a Ugandě, kde eh, byly zadržovány vzhledem k problémům v oblasti lidských práv, diskriminační legislativa proti homosexualitě například. EU dále zintenzivnila koordinaci a dialog eh, rozpočtové podpory s hlavními partnery, eh, členskými státy, Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou a regionálními rozvojovými bankami. Členské státy vyjádřily zájem Eh, ve vztahu k politickému dialogu a rizikové analýze. V rámci rozpočtové podpory je větší důraz na výsledky EU, eh, je pionýrem v oblasti eh, důrazu na výsledky, kde platby jsou přímo závislé na výsledcích. Hodnocení mm, rozpočtové podpory ukazuje, Eh, pozitivní dopad rozpočtové podpory. Syntezní zpráva sedmi hodnocení dospěla k závěru, že rozpočtová podpora vedla k eh, zlepšení služeb především v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. Šlo k posílení systému veřejných, zprávy veřejných financí a politických reform, zlepšení makroekonomických výsledků, eh, zvýšení transparentnosti dohledu, a právního institucionálního rámce pro boj proti korupci. Strategický důraz na výsledky znam, vyžaduje monitoring výsledků celém portfoliu. DEVKO úzce monitoruje rozvoj v zemích rozpočtové podpory. Ehm, je vidět, jak tyto státy ehm, se lze srovnat s dalšími příjemci pomoci EU. Několik grafů to ilustruje. První graf ukazuje, že e, země rozpočtové pomoci mají e, rychlejší snižování bídy a nižší míru nerovnosti. Vidíte že na obou grafech, že ten pokrok byl rychlejší v zemích, kde poskytujeme rozpočtovou podporu. Dále Eh, mají tyto země menší dluhy. Tady vidíme úroveň zadluženosti zemí, které přijímají evropskou pomoc a vidíte, že země s rozpočtovou podporou mají méně dluhů. Za čtvrté, země rozpočtové podpory mají lepší systémy zprávy eh, veřejných financí a své systémy dále posilují. Další zajímavý závěr z tohoto hodnocení, že země rozpočtové podpory mají e, vyšší, e, lepší kontrolu korupce. Úroveň korupce podle dostupných indikátorů jsou mnohem nižší v zemích s rozpočtovou podporou než v jiných e, zemích, kde se poskytuje pomoc. Tyto výsledky jsou překvapivé i když neznamenají, že samotná rozpočtová podpora tyto rozdíly způsobila, ale ukazují, že e, tato rozpočtová podpora podporuje ty správné země a hloubková hodnocení zdůrazňují význam příspěvků rozpočtové pomoci těmto výsledkům. Dále vidíme neustálé zlepšování kvality našich postupů se stálým poklesem chybovosti to opetření z 19 chyb v roce 2010 na 4 v roce 2013, jak ukazuje zpráva um, Četního dvora. Uh, um, my jsme s lepší, s lepší rozpočtovou eh, s politikou rozpočtové podpory jsme připraveni na programy období 2014 až 2020. Vzhledem k efektivitě, vzhledem k tomu, že se rozhoduje na případ od případu, není žádný eh, cíl pro, stanovený pro počtovou podporu. Je to eh, kontrakty na budování státu jsou flexibilním nástrojem a budou hrát významnou roli, pokud členské státy to dále podpoří. Budeme posilovat naši, naši rámce výsledků a budeme eh, lépe komunikovat dosahované výsledky, aby eh, efektivita rozpočtové podpory za správných podmínek byla eh, uznána. Je to, za, je to za důležitým nástrojem agendy po roce 2015 při implementaci cílů držitelného rozvoje. Doufáme, že budeme muset dále efektivně používat. Komise se těší na podporu Evropského parlamentu v tomto z tohoto hlediska. Děkuji vám. Děkuji za tento přehled. Já myslím, že to bylo velice užitečné, protože kolegové eh, se tímto také zabývají eh, v rámci eh, rozpočtové podpory. A mám zde dva řečníky, pan Noise a potom Majereja Hojbruk. A potom já. German. Ehm, ehm. Děkuji, děkuji za vaše vysvětlení. Ale mě to nyní připomnělo, co se často říká v kostele, když je kázání. Bohužel ti, kterých se to týká v kostele v té době většinou nebývají. A to tež platí pro tento případ. Máme sice, máme zde velký počet kritických hlasů, které jsou proti rozpočtové podpoře a výsledky, které se tady ukázaly, mě bohužel ještě posilují v mém smýšlení v tom smyslu, že rozpočtová podpora je nástrojem, který jsme prováděli úspěšně a toto hodnocení nám tedy ukazuje, že je to skutečně dobrý nástroj, ale zcela jasně přesvědčivé ty výsledky nejsou. Ty rozdíly, které tady byly ukázány ve statistikách, tam jsou, ale přesto si myslím, že rozpočtová podpora je dobrým a důležitým nástrojem pro to, abychom tam, kde se zlepšuje práce v rády, kde se tedy vytváří stát, že tam je to tedy vhodný nástroj. Ale myslím si, že i nadále potřebujeme dobré argumenty pro to, abychom tedy mohli zareagovat na veškeré ty kritické hlasy. Ti si vybírají takové ty různé příklady, ten či onen případ, kdy skutečně je to velmi na hranici. To zda, poskyt, zda bylo vhodné poskytnout rozpočtovou podporu. Jsou to ty případy, kde ty celkové přísledky jsou chabé a pak se velmi paušálně argumentuje v tom smyslu, že Evropská unie pomocí rozpočtové podpory podporuje i obtížné vlády, tedy problematické, korup, skorumpované vlády a tak dále. Pokud budeme postupovat ale e, jak si konkrétně a dáme několik mnohodobých případů konkrétních zemí, e, kde tedy rozpočtová podpora přispěla k rozvoji zemi, k tomu, že se země stabilizovala, etablovala a že v zemi pak byla lepší vláda, i lepší zpráva, že se zlepšila situace obyvatelstva, tak to si myslím by bylo velmi vhodné. Mně jde skutečně o to, abychom tady měli konkrétní případy, abychom potom na kritické hlasy mohli právě zareagovat tím, že uvedeme nějaký konkrétní případ. My, jakožto obhájci rozpočtové podpory. A my, jako členové výboru, Právě musíme čelit všem těchto kritickým hlasům právě i zde v Evropském parlamentu a myslím si, že bychom v této věci měli být velmi aktivní, že bychom jim měli čelit velmi aktivně. Maria Hojbob, děkuji. Teď to možná bude vypadat tak, že já jsem tím kritickým hlasem, protože bych tady chtěla nadnést jisté věci, ale nejde mi o to, abych kritizovala rozpočtovou podporu, jde mi spíše o to, abych ji lépe pochopila, protože jsem tady nová v parlamentu a na výboru. Tedy Ghana. To je takový příklad, kdy v posledních letech či v období 2008 až 2013 jsme poskytli rozpočtovou pomoc a pokud to správně chápu, tak to bylo 244 milionů eur a mm, loni došlo k pozastavení této rozpočtové pomoci, protože tam byla korupce a z těch peněz se platily věci, na které ty peníze nebyly určeny. Bylo, došlo k odhanění daňového skandálu. A já se tedy ptám za prvé, zajímalo by, jak vypadá aktuální stav věcí v Ganě a Ráda bych také věděla zcela obecně, jak se kontroluje rozpočtová pomoc, jak se zajišťuje to, že ty peníze půjdou správným směrem a ne do korupce. A jak se to tedy prokazuje, že to skutečně bylo použito k boji proti chudobě, k nastartování ekonomiky přímo na místě? Jak tedy se kontroluje to, že ty prostředky se vynakládají efektivně? Jak jsem říkala, jsem zde nová a ráda bych to lépe pochopila. Takže bych byla velmi vděčná za to, kdybyste i to hm, osvětlili. Děkuji a nyní má slovo Enrique. Děkuji. V zásadě jsem pro rozpočtovou pomoc i vlastně jsem byl hm, při minulém funkčním období zpravodajem eh, k zprávě AKT pro parlamentní schromážení AKT Evropská unie a právě na téma rozpočtová pomoc. Já si myslím, že údaje, které se k nám dostávají, jsou dostatečně výmluvné v tom smyslu, že obecně řečeno vše fungovalo dobře, v konkrétních případech ne, možná průměr, ale říká, že dobře, fungovala rozpočtová pomoc a já si myslím, že co je nejvíce relevantní, je právě míra korupce. Protože zde a priori se se domnívat, že rozpočtová pomoc je eh, rizikovým nástrojem z pohledu korupce, a e, v souladu s ukazateli, které nám říkají, že je těžké nějak objektivně mm, e, stanovit míru mm, korupce, ale lze se podívat na země, které dostaly rozpočtovou pomoc, kde je tato korupce. A mm, možná, že předtím tam ta korupce byla menší než potom po té pomoci, ale v každém případě asi ten eh, eh, vývoj je takový údajně, že nedošlo k nárostu, ale k poklesu. Pokud jde o vaši intervenci, je třeba mm, věnovat pozornost eh, rizikům. Jak tedy zabránit rizikům, které možná nepochází z korupce, ale třeba z toho, že jak si ty národní vlády se chovají tak svévolně vůči těm decentralizovaným vládám, Eh, vůči určitým eh, segmentům populace, eh, která si, což si, která si vyžaduje větší pomoc, anebo třeba se to týká určitých teritorií. Všichni si můžeme snadno představit, že v zemích, kde ne nutně zrovna politická většina u moci Eh, jaksi eh, je stejná, jako jsou ty eh, politické, političtí představitelé na různých teritoriích, no tak potom ta pomoc se nespravedlivě nebo tak svévolně rozděluje. A ne podle toho, co potřebují konkrétní ta území. A kromě toho, paralelně, kromě rozpočtové pomoci, zde i mm, je třeba zlepšit řízení na různých úrovních, což je jeden z cílů této pomoci EU. A je to i e, zajímavé pro výbor, to znamená, jak zabránit těmto rizikům e, s tím, že a priori e, e, vycházíme z premisy, že ty vý, nástroje dávají, vedou globálně k pozitivním výsledkům. Já zde nevidím žádné další otázky od kolegů. Možná já bych ráda, abychom slyšeli něco o tom, jak vybíráte země, kterým se, dávají rozpočt, kterým se dává rozpočtová pomoc. Podle jakých kritérií se uděluje? Paní Hojbruc se zeptala na ten případ. Um, mm, mm, mm, případ eh, Hany, eh, ke kterému teď budeme připravovat eh, zprávu absolutoriu, takže bylo by dobré zjistit, co se tam stalo. A také se ptám, zdali i další dárci využívají rozpočtovou podporu. Spojené státy, Japonsko také poskytují rozpočtovou podporu. A mm, jak to funguje? A nakonec možná něco Eh, nebo eh, takže my budeme mít eh, další zprávu o daních a výběru daní a tak dále. Ale mm, pod, jak tedy my podporujeme našimi investicemi rozvoj systému státní veřejné zprávy, veřejných služeb, tak aby bychom tam za sebou nechali dlouhodobé dědictví v těchto zemích, tak aby ty země byly schopny sami řídit své věci. Vím, že v některých zemích západní Evropy západní Afriky, tam, kde jsme hovořili o ebole, tak tam v podstatě eh, ta rozpočtová podpora jde třeba do zdravotnictví, ale tam nikde zase ne a tam to musí financovat z vlastních zdrojů. A potom eh, Eh, zdravý rozpočet. Kolik jim pomoci, aby mohli tedy eh, třeba tedy eh, rozpočet mít takový, aby mohli tedy přesunout do jiných položek, kolik tedy my tam dáváme, aby mohli říct si dobře, takže to je, do, můžeme díky tomu třeba přesunout ty peníze do jiných rubrik, si mohou říci. Děkuji za tyto zajímavé otázky. Já se pokusím podrobněji odpovědět. Mohu říci, že jsme zahájili takzvaný výsledkový rámec, který bude aplikovatelný na všech osm modelit, včetně rozpočtové podpory. První zpráva bude na konci letošního roku, to je, mm, letos to děláme poprvé, od příštího roku to bude systematické. Identifikovali jsme určitý počet indikátorů pro každý program. To by nám mělo umožnit být konkrétnější. Místo e, pouze celkového hodnocení politiky bychom mohli lépe měřit přímý dopad. Například eh, počet škol, eh, to zdravotnictví a podobně. Systematicky to bude probíhat. V tomto případě rozpočtová podpora je příkladem eh, toho, kde je to snazší do určité míry, protože většina cílů je stanovena předem, což je jeden z jedna z výhod té modality. Já bych eh, řekl obecně, že implementujeme pomoc s použití čtyř nebo pět různých modelů. Máme rozpočtovou podporu, implementaci pomocí mezinárodních organizací, implementaci v agenturách členských zemích, tradiční eh, projektovou pomoc, kde financujeme specifické projekty, které budou předmětem tendru a pak platíme účty. Rozpočtová podpora odpovídá jednomu z našich hlavních cílů rozvojové politiky. To je pomoci země vytvářet kapacity, aby se sami spravovali. Rozpočtovou pomocí při, tomu přispíváme. A e, jsme svědky toho, že mm, řízení rozpočtové podpory vyžaduje a rozvíjí eh, silnější management eh, nebo lepší zprávu veřejných financí v dané zemi. Což je jedině dobře, protože to posiluje kapacitu dané země. Pokud mohu použít příklad Gany, abych odpověděl na vaši otázku, tak to je zajímavé z různých hledisek. V kontextu rozvojové pod, um, rozpočtové podpory, jakmile máme důkaz o nesrovnalosti v eh, ve vyplácení, tak pozastavíme platby a napsali jsme tedy ganským orgánům s tím, že tam je někde konkrétní problém. A u daného projektu pozastavujeme platby a nebudeme pokračovat, pokud se některé věci eh, nebo kroky nepřijmou. Pokud to nevyřešíte, pokud eh, neukážete, že tento projekt a zodpovědné osoby byly tedy povolány k odpovědnosti za to, co dělají, tak a nejenom ten konkrétní projekt, ale také z, celá rozpočtová pomoc bude pozastavena. Teď eh, máme 200 milionů eh, euro rozpočtové pomoci které byly pozastaveny. Eh, v mezidobí ganská vláda přijala opatření na vyřešení tohoto problému co se týče řízení rozpočtu, transparentnosti rozpočtu a blížíme se situaci, kdy pravděpodobně můžeme dospět k závěru, že zase můžeme důvěřovat kanským orgánům. Pokud mluvíme o tradiční projektové pomoci, tak tam by toto nebylo možné, protože v rozpočtové podpoře platíme na základě dosažení výsledku Ehm, celkové situace lidských práv, zprávy financí a tak dále. A analýza rizik nás tedy vedla k závěru, že to můžeme nebo nemůžeme dělat za daných podmínek. Toto asi nevidíte, ale každé rozhodnutí o rozpočtové podpoře má rizikový profil a analýzu. Na základě zprávy naší delegace můžeme analyzovat, co se, co se zlepšuje a graf indikují, kde jsou hlavní problémy. A na tomto základě přijímáme opatření, která nám umožní tyto prvky zohlednit. Hmm, provádíme platby teprve až, když vidíme, že dané cíle byly splněny. Pokud se dohodneme na podpoře pro zdravotnictví a školství například, tak jsou určité cíle, které přesahují to, co existuje. Cílem je posilovat politiky a tady přijímám vaši otázku k adicionalitě, protože to má financovat ehm, lepší služby pro populaci. My samozřejmě nevíme, zda to euro šlo na zdravotnictví nebo jinam, protože ty peníze v rozpočtu jsou jedny, ale můžeme posoudit, zda eh, rozpočet financoval dané cíle ve zdravotnictví, vzdělání nebo ne. Pokud ano, tak platíme, pokud ne, tak neplatíme. A to e, také zvyšuje dopad politického a mm, dialogu a dialogu o politice s danými zeměmi. Jsme toho svědky v Ghaně, v Ugandě, v minulém roce, Tanzánii, tam jsme to pozastavili minulý rok z důvodu korupčního standálu, který nesouvisel s rozpočtovou e, podporou, ale s privatizací. A dopad těchto částek na rozpočet daného státu vede vládu k tomu, aby byla jaksi otevřenější s námi o těchto věcech jednat. Neříkáme, že to je všelek, ale máme indikace z těch hodnocení, které ukazují, že úroveň korupce se snižuje, než v zemích eh, s rozpočtovou pomocí a posiluje se zpráva věcí veřejných a lépe odpovídá cílům, že tyto státy mohou svůj vlastní rozvoj vzít do vlastních rukou. Jak jsem řekl, máme tři typy modalit. Sektorální kontrakty, ehm, dobrá zpráva a budování státu státních institucí. To se aplikuje podle situace v dané zemi. Například kontrakty na budování státu jsou modality rozpočtové podpory pro křehké e, země, kde podporujeme základ, e, budování základů státu. To musí být extrémně dobře tedy e, hodnoceno, protože Mm, to jsou větší částky. A tam, kde je lepší zpráva veřejných financí, tam můžeme mm, mít sektorální cíle a politiky. Tuto politiku obecně podporují členské státy, ale ne všechny členské státy to využívají. Některé členské státy nebo mnoho členských států stále preferuje implementaci svými vlastními agenturami nebo projektovou pomoc, financování tendru a podobně. Ale instituce jako Světová banka, členské státy jako Francie nebo Dánsko spolupracují s námi na rozpočtové podpoře. So, má to dobré a špatné důvody. Někteří preferují investovat do projektové pomoci. protože si myslí, že to může lépe být eh, přizpůsobeno svým vlastním, jejich vlastním národním cílům. My nemáme tyto zájmy, takže jsme otevřenější a máme větší zájem o příspěvek k celkovému rozvoji těch zemí. A asi víte, proč o tom mluvím. Tím myslím, že jsem odpověděl na všechny otázky. Pokud ne, tak jsem k dispozici dále. Nobody's waving at me, telling me that... Nikdo na mě nemává, nikdo nemá pocit, že byste nemu neodpověděl. Takže tím jsme, myslím, pokryli všechno. Můžeme vám tedy velice srdečně poděkovat je to velmi důležitá součást rozvojového financování. Je škoda, že někteří kritici tady nejsou, ale o ty informace se s nimi můžeme podělit a e, ty slajdy můžeme dát k dispozici všem kolegům. Mm, jak mě řekla, tak kde jsou problémy, tam to musíme vyšetřovat jako Gana která, o které jste hovořil, to jste vysvětlil, co se stalo, musíme být eh, dělí, monitorovat eh, situaci v budoucnu. Děkuji vám. Pro kolegy, koordinátory máme eh, ráno v 9 hodin zítra, ostatní začneme v 10.30. Přeji příjemný večer.